Dear colleagues. Vážení kolegové, já myslím, že je na čase začít. Nejprve bych rád přivítal dezignovaného komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, pana Andriu Kajtise. A nyní přejdu do své mateřštiny.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 Eh, portfolio tohoto komisaře čítá eh, širokou škálu eh, politik, který pokrývá velkou část práce našeho parlamentu. Komisař má za úkol chránit zdraní občanů prostřednictvím zlepšování zdravotnických podmínek, nastavení rovné péče pro všechny pacienty a vysoké bezpečnosti potravin. Pan Kajtis je už 20 let kvalifikovaným kardiochirurgem. V Litvě byl také ministrem zdravotnictví od roku 2012 do roku 2014. V této době se také uskutečnilo litevské předsednictví. Kromě toho má více než 20 letou zkušenost v litevském parlamentu, kde byl poslancem šest volebních období po sobě. Byl také předsedou výboru pro evropské záležitosti a vedl litevskou delegaci na konvent o budoucnosti Evropy. Jak víte, tak toto slyšení je organizováno výborem Envy jakožto hlavním příslušným výborem a výborem Agri jakožto výborem přidruženým. Celkem máme 45 řečníků a z toho 6 řečníků je z výboru Agri. Chtěl bych vás také upozornit, že v souladu s pravidly pro slyšení komisařů parlament hodnotí dezignované komisaře na základě jejich obecných kompetencí, jejich evropské vize a osobní nezávislosti kontroluje také jejich znalost různých portfolií a jejich komunikační schopnosti. E, před slyšením e, dezignovaný komisař odpověděl písemně na řadu e, otázek, které mu byly zaslány. Tyto otázky byly v angličtině distribuovány poslancům a to v pátek 26. září. Ostatní jazykové verze byly rozeslány včera odpoledne. Pokud jde o strukturu debaty, nejprve Nejprve pan dezignovaný komisař učiní prohlášení e, na nejdéle 10 minut a na konci schůze bude mít 5 minut na e, závěrečnou řeč. Po e, úvodu dezignovaného komisaře nastane 45 otázek poslanců rozdělených do čtyř bloků. První blok bude tvořit sedm delších otázek na pět minut podle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 a otázky budou pokládat zástupci jednotlivých politických frakcí. Nejprve bude jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, jedna minuta na doplňující otázku a jedna minuta na odpověď na tuto doplňující otázku. Potom bude druhé kolo 26 krátkých otázek celkem na tři minuty a tyto otázky budou pokládat členové výboru Envy. V tomto případě bude otázka trvat jednu minutu a odpověď dvě minuty. Potom ve třetím kole dostanou slovo členové výboru Agri. Budou to zase krátké otázky a na závěr budou následovat krátké otázky výboru Envy, těch bude sedm. E, abychom dodrželi tento časový harmonogram a skončili včas, protože toto slyšení má trvat tři hodiny. E, apeluji na všechny, aby dodržovali řečnický čas. E, každý bude mít pět sekund toleranci e, z poslanců a komisař při své odpovědi bude mít 10 sekund toleranci a poté mu bude vypnut mikrofon. 10 sekund před koncem řečnického času se na displeji rozsvítí hvězdička u časomíry. A nakonec jazykový režim. Máme tu 23 eh, jazyků, takže všichni řečníci mohou používat svou mateřštinu. Eh, slyšení je eh, vysíláno na internetových stránkách Evropského parlamentu, odkud také bude možno stáhnout si záznam. A nyní dám slovo přímo panu dezignovanému komisaři Andriu Kajtisovi, který k nám promluví. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, pro mě je velkou ctí, že tu dnes před vámi stojím eh, jako člen eh, týmu Žána Claude Junkra eh, před demokraticky zvolenými zástupci občanů Evropy, abych s vámi dělil o své názory a abych usiloval o váš souhlas s mou nominací do funkce Evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin. Na úvod bych vám rád řekl něco o sobě, tedy kdo jsem, jaké mám zkušenosti a proč si myslím, že si zasloužím vaši důvěru. Prvních šest let svého života jsem strávil ve Stalinově Gulagu, daleko za polárním kruhem na Sibiři. Tam jsem se narodil do rodiny deportovaných litevských státních úředníků. Eh, tak jako můj otec jsem už od mládí bojoval proti sovětskému útlaku lidských práv a vždycky jsem si vážil eh, pravdy, spravedlnosti a rovnosti. Eh, dvakrát jsem byl zadržen a vyšetřován KGB a bojoval jsem za nezávislost Litvy a jsem hrdý na to, že jsem jedním z autorů Litevské deklarace nezávislosti a ústavy. Eh, jsem bojovník proti totalitnímu režimu a extremismu a Evropská unie pro mě představuje závazek k evropským hodnotám. Jsem hrdý na úspěchy integrace, na mír, demokracii, sociální spravedlnost a prosperitu. Eh, nalezl jsem svůj přirozený domov v politické filozofii sociální demokracie. Eh, v Bruselu eh, nejsem cizincem. Vedl jsem litevskou delegaci na konvent budoucnosti Evropy eh, za Giscarda d'Estenga. Juliano Amato a Jean-Luc Dehaan mě učili, jak v Evropě dosahovat kompromisu. Jsem dobře obeznámen s mnoha hlavními lídry současné Evropské unie. Nyní bych pronesl několik slov v liteštině. Studoval jsem eh, lékařství a profesí jsem chirurg. 23 let jsem v rámci své práce zachraňoval životy. Velice mi záleží na lidech a chci jim dát příležitost vést zdravější život. To je má vášeň, to je mé poslání. Právě proto jsem byl v květnu letošního roku zvolen místopředsedou Světového zdravotnického schromáždění. Mou další vášní je historie. Studoval jsem historii a mnoho historie jsem zažil. Z Gulagu eh, k pozici designovaného komisaře vede opravdu dlouhá cesta na pouhý jeden lidský život. E, samozřejmě jsem také politik a e, jsem hrdý na to, že e, můj volební okrsek ve Vilniusu mě šestkrát zvolil do litevského parlamentu. E, sloužil jsem občanům jako místopředseda litevského parlamentu, e, jako předseda a místopředseda výboru pro evropské záležitosti a sociální věci a jako ministr zdravotnictví. A jsem hrdý na to, že má nominace byla schválena velkou většinou v litevském parlamentu. E, nyní bych zmínil několik hlavních politických priorit, na, kterých bych, na které bych se chtěl soustředit v příštích pěti letech. Klíčovým cílem je podporovat podporovat evropské ekonomické oživení a jsem přesvědčen o tom, že politiky zdravotnictví a bezpečnost potravin k tomu mohou významnou měrou přispět. E, začal bych nyní zdravotnictvím. E, zdraví je e, klíčovým prvkem sociální tržní ekonomiky a myslím si, že potřebujeme dát nový impuls evropskému zdraví. Výdaje na zdraví nejsou pouze obyčejnými výdaji. Včasný a univerzální přístup ke zdravotní péči a léčivům, to jsou investice do lidského kapitálu a produktivity. Musíme myslet nad rámec finančních ztrát a zisků. Musíme považovat zdraví lidí za klíčový přínos pro společnost. E, proto budu podporovat slučování úsilí členských států v investicích do zdravotnictví a zachraňování životů. Společně toho dokážeme více. E, společně e, dokážeme umožnit lidem žít zdravě. Budu úzce spolupracovat s členskými státy, abych zlepšil efektivitu a udržitelnost jejich zdravotních systémů, aby mohli poskytnout rovný eh, systém eh, přístupu eh, ke zdravotní péči. Proto budu vyvíjet expertní systém hodnocení zdravotních systémů. Podporu univerzálního pokrytí, posílení primární péče, zlepšování kvality a bezpečnosti, podpora elektronického zdravotnictví. To jsou některé z bodů, na kterých budu pracovat. Mé priority v oblasti zdravotnictví jsou eh, podpora, eh, prevence a eh, ochrana pro všechny. Eh, plánují rozšiřovat prevenci. Čím více se zdravotnické systémy soustředí nyní na prevenci, tím méně zaplatíme na léčbě za 15 nebo 20 let. Eh, nejsem tu proto, abych říkal lidem, že mají přestat kouřit nebo že nemají pít. Eh, jsem tu proto, abych jim řekl, jak může být život lepší bez kouření a alkoholu. Podpora zdravého životního stylu je nesmírně důležitá. Jestliže si vysloužím vaši důvěru, udělám také všechno, co je v mých silách, abych chránil občany před jakékoliv zdravotní nebo potravinové krize, eh, která může nastat. Eh, zajistím, že Evropská unie bude připravená na eh, akutní situace a bude schopná rychle bojovat proti krizím, které mohou mít dopad na zdraví. Epidemie eboli je pro nás připomínkou toho, jaké škody mohou napáchat nakažlivé choroby. A a my potřebujeme pomáhat těm, kteří e, jsou nyní v nouzi, ať už jsou kdekoliv. Musíme pomáhat také našim občanům a přemostit tu propast, která existuje v evropském zdravotnictví. E, má práce se bude zakládat na hodnotách solidarity a rovnosti. Já věřím ve zdraví pro všechny a všechny pro zdraví. E, konečně eh, chtěl bych, aby evropská legislativa přinášela výsledky občanům. Plná implementace směrnice o přeshraničním zdravotnictví je naprostá nutnost. Eh, můžete na mě spoléhat, že tady budu prosazovat práva pacientů. Také budu sledovat transpozici směrnici o, eh, směrnice o tabákových produktech, a nyní bych se chtěl přesunout k bezpečnosti potravin. Budu pokračovat v polštině. Eh, Evropská unie má dobře vyvinutou politiku bezpečnosti potravin, ale musíme zůstat ostražití a musíme být připraveni na různé krizové situace. Mou prioritou je eh, zajistit eh, evropským občanům nejbezpečnější potraviny na světě. Potřebujeme bezpečné potraviny aby lidé měli dobrou zdravotní kondice. Naše standardy bezpečnosti potravin jsou velkým plusem eh, evropských producentů, když konkurují na eh, globálním trhu. A já bych chtěl hodnotit eh, nebo analyzovat, kde můžeme zjednodušit naše předpisy pro bezpečnost potravin. Potravinářský sektor patří v Evropě k těm největším a proto může významně přispět k vytváření pracovních míst a větší prosperitě a to zejména u malých a středních podniků, eh, které tvoří páteř potravinového sektoru. Musíme se také zabývat tématem zdravých potravin, protože to je jeden z faktorů, na nichž závisí zdraví lidí. E, já využiju každé příležitosti k vylepšování a udržování tohoto systému a budu se aktivně e, radit se všemi zainteresovanými stranami. E, každý tu má svou roli od jednotlivých výrobců a operátorů až po evropské zákonodárce a všichni z toho mají prospěch. Nedávná historie nám ukázala, jak rychle mohou podvody podkopat budovat důvěru v potraviny. Já budu striktně eh, zajišťovat, že, abychom měli patřičné nástroje na omezování podvodů a na nastavení rovného hřiště pro všechny operátory. Nyní budu pokračovat německy. Eh, vážené dámy a pánové, vážení poslanci, eh, já bych chtěl v těch prvních šesti měsících tohoto mandátu se zabývat rozhodovacím procesem u geneticky modifikovaných organismů v souladu s politickými liniemi eh, pana Junckera. Eh, chtěl bych také sledovat probíhající diskuzi o návrhu eh, ohledně geneticky modifikované kultivace. Všechny návrhy, které se projednávají v parlamentu a radě, budu seriózně zvažovat. Nejprve bych chtěl také zmínit balíček opatření o zdraví zvířat, ochraně rostlin a oficiálních kontrolách které mají za cíl posílit naši legislativu a zároveň ji učinit srozumitelnější. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, závěrem. Jestliže budu jmenován, budu pracovat otevřeně a transparentně. Byl jsem šestkrát zvolen do Národního parlamentu a proto vnímám Evropský parlament jako klíčového partnera. Eh, nakonec bych chtěl říci, že jsem připraven sloužit občanům, eh, tak jak jim sloužím už 40 let a nikdy jsem toho nelitoval. Jestliže si vysloužím vaši důvěru, budu pracovat pro pro občany a s občany a v intenzivním dialogu s vámi reprezentanty, eh, přímými reprezentanty evropských občanů. Věřím, že dokážeme Evropu přinést blíže občanům. A protože eh, tentokrát je to jiné, jak je moto Evropského parlamentu, tak se pustme do toho. Thank you. And now we start. Děkuji. A nyní zahájíme první blok otázek. komisař. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane designovaný komisaři, vítejte v našem výboru. Vy jste hovořil o společných hodnotách Evropské unie a já bych eh, s vámi chtěl prodiskutovat a upřesnit dva konkrétní body. Za prvé klonování zvířat. Vy víte, že e, parlament tady klade dalekosáhlé požadavky k návrhu komise, e, který jsme doprovodili kritikou a e, chceme se tímto tématem dále zabývat. A druhý je nekomercionalizace lidského těla, což je jeden ze, ze základních lidských lidských práv a parlament žádal před časem komisi, aby eh, v této oblasti, kde dochází k eh, ke značným eh, vývojům, jako je například obchod s lidskými vajíčky, přizpůsobila legislativu. Jak se tím budete zabývat? Děkuji. Míša? Děkuji. Galbūt pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Děkuji. Začnu od vaší druhé otázky. Co se týče buněk a tkání, bych rád vycházel z charty základních práv, kde je uvedeno velmi jasně, že lidské tělo a lidské orgány nemohou být předmětem obchodu nemohou vést k finančním nebo obchodním operacím a právě listina základních práv nás zavazuje k tomu, abychom uvažovali o tom, jak tento problém vyřešit. A pokud jde o klonování zvířat pro účely potravin, musím říci, že jde o velmi složitý etický problém a jak v parlamentu, tak u veřejnosti slyšíme velmi široké spektrum názorů. Musíme být obezřetní. Pokud jde o návrhy, které byly předloženy, tak bych já postupoval velmi opatrně. Snažil se hledat kompromis. Vím, jaké je stanovisko parlamentu a na jakou diskusi čekáme. Please, Peter. Děkuji, Peter. Děkuji, dám, děkuji. Pokud jde o nekomercionalizaci lidského těla, tak to beru jako příslip, že tedy společně s námi přizpůsobíte legislativu a pokud jde o klonování, tak samozřejmě v parlamentu existují eh, rozdílné názory, ale je tu jasná většina. A tato jasná většina eh, se manifestuje v legislativním postupu a říká, že návrh komise nejde příliš daleko. A vy budete jakožto příslušný komisař bojovat za to, aby byl návrh komise přepracován a aby eh, ta legislativa eh, aby ta legislativa zrcadlila požadavky parlamentu více než dosavadní návrh? Eh, Mano, nuostata labai aiški. <clears throat> Můj názor je velmi jasný. Jsem upřímný a v tomto smyslu chci jednat upřímně a upřímně zprostředkovávat a koordinovat různé názory. Musíme se vždycky snažit o kompromis s tím, že bereme v úvahu různé názory. Jsem připraven analyzovat všechny navrhované balíčky a hledat to nejlepší možné řešení. Nepochybuji o tom, že budeme rozhodovat kolegiálně, protože také komise funguje v rámci kolegia a musíme předložit takovou pozici, která bude pak komisí jako celek schválena. Děkuji. Děkuji a nyní za SAD koordinátor Matias Grote. Děkuji, pane eh, Andriu Kajtisi. Vy jste hovořil o přístupu k dobré zdravotní péči, eh, což je jedna z priorit, eh, kterou na Kladeu kladete velký důraz. Zdraví musí být pro všechny občany Evropské unie samozřejmostí. Jak chcete pomáhat členským státům zlepšovat jejich zdravotnické systémy? Něco z toho jste už uvedl. A je tu důležitý také aspekt přeshraniční zdravotní péče, o kterém jste se také zmínil. E, a e, my už máme e, legislativu, která vstoupila v platnost. Já jsem také z přeshraničního regionu, ale je pořád ještě velice těžké tu legislativu implementovat v praxi. Proč je ta implementace pořád ještě problém? A jak chcete jakožto komisař pro zdraví tento problém odstranit? Co konkrétně podniknete? řeknete. Palėtėme klausimą, kuris tikrai gali atsakyti. Zde se věnujeme problematice, otázce, která by nám měla v odpovědi pomoci přiblížit Evropu občanům, protože to je téma důležité pro stovky milionů lidí. Nemůžeme už dále čekat. Směrnice byla přijata 25. října 2013. Je nutné ji e, dávno transponovat do vnitrostátních právních předpisů. Musíme vidět, zda se to tak stalo a pokud ne, nelze to odkládat. Musíme zahájit postup pro nesplnění požadavků Eh, mohu říci asi tolik, že eh, bylo nutné vytvořit národní konzultační centra, referenční centra, kontaktní místa a dále bylo nutné připravit eh, kritéria informace a také eh, bylo nutné řešit postup pro neplnění povinností. Je to celá řada eh, kroků, které je nutné absolvovat. Ta otázka je nesmírně důležitá. Můžeme najít zajímavé příklady ve Španělsku, Litvě a v Irsku, zvláště u lidí, kteří žijí v přeshraničních regionech vidíme, že je někdy možné eh, získat zdravotní péči 80 kilometrů v sousední zemi a někdy jenom 20 kilometrů od místa, kde žijí a je to v druhé zemi. Musíme nalézt řešení co nejdříve. Pokud jde o přeshraniční hrozby, epidemie, pandemie a tak dále, eh, tak balíček dokumentuje velmi široký. Děkuji, Matěj. Si žádná doplňující otázka. Děkuji. V tomto případě dám slovo paní Gerling, EKR. Ne, pan Bier, paní Gerling. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se ráda zeptala na informace, které mají zdravotní význam. Konkrétně eh, máme několik kategorií eh, potravin, které byly takto eh, zasaženy negativně, kde tato zdravotní tvrzení sehrála důležitou úlohu. Mm, někdy se ukázalo, že tato řízení nebyla úplně úspěšná, kdy současný komisař uvedl tomuto eh, výboru, ale i na jiné půdě o tom, že řešení eh, těchto eh, událostí, vůbec procesu žádostí o úhradu péče. Víme, že toto má začít v roce 2015. Zajímalo by mě, zda komise se bude držet tohoto postupu a jaké priority má pro přehodnocení. Děkuji. E, iš tiesų, aš kaip paskirtasis komisaras e, ir negalėčiau dabar pasakyti, kiek. Jako designovaný komisař nemohu v této chvíli říci, kolik konkrétních otázek se nám z nařízení promítne. Je potřeba se seznámit s problematikou. Jako lékař však mohu říci, asi tolik, že eh, preventivní opatření, podpora profilaxe eh, představují pilíř eh, a zároveň přidanou hodnotu v kontextu Evropské unie. Kompetence vnitrostátních vlád jsou široké v oblasti zdravotnictví a v dalších nástrojích Samozřejmě můžeme zkoumat a zjistit, jakým způsobem bychom mohli e, přispět do tohoto systému, tak aby rozhodnutí e, měla skutečně přidanou hodnotu a šla správným směrem. Samozřejmě povinnost mě nutí naslouchat e, stanoviskům členských států, abych hledal kompromis. Já jsem otevřený člověk, tedy někdo, kdo má hluboké znalosti v některých oborech, ale v jiných oborech jsou moje znalosti zase slabší. Jsem proto připraven spolupracovat s členskými státy, abychom společně um, přehodnotili stávající systém a budeme se zainteresovanými stranami o této problematice hovořit, tak aby proces byl demokratičtější a otevřenější. V každém případě musíme být partnery, abychom zajistili vysoké standardy zdravotní péče, vysoké standardy prevence. To vše musí být náš hlavní cíl. Chceme zlepšit zdraví eh, našich občanů v Evropě. Děkuji. Paní Gerling, chcete se ještě zeptat? Ano, já se budu držet své otázky, protože odpověď mě zatím neuspokojila. V současné době eh, by mělo přehodnocení začít v roce 2015 podle stávajících plánů a bez ohledu na to, jak budete chtít pracovat s členskými státy, je to otázka, kterou musí zodpovědět parlament, protože my ehm, zastupujeme občany v tomto navrhovaném nařízení. Eh, budete se konkrétně držet navrženého harmonogramu prací? Ehm, ehm, děkuji. E, toto je samozřejmě otevřená věc, musíme o tom diskutovat a chci to říci také zcela upřímně, že nemohu v této chvíli stoprocentně říct, které oblasti jsou složitější. Ale jsem připraven držet se harmonogramu a programu a diskutovat o tom s parlamentem. Uh, a pak během přehodnocení budeme muset rozhodnout jako kolegium. Děkuji za Alde. Nyní vystoupí Frederik Ries. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Moje otázka se vztahuje ke GMO protože ty jsou také takovým barometrem. Již od roku 2010 ehm, se o tom výrazně hovoří. 21% Evropanů souhlasí s myšlenkou, že by GMO bylo, mělo být součástí výživy do budoucna. Vy jste eh, dostal velice jasný pověřovací dopis od pana předsedy Junkra ehm, a tam eh, se budete také věnovat této problematice. Máte tam velmi ambiciozní program, také diskuse eh, s politickými skupinami, byl také na plenárním zasedání eh, ve Štrasburku a tam je také jasná politická ambice. Nyní by mě zajímalo, jakým způsobem chcete tyto politické ambice eh, uplatnit v praxi a jakou metodu použijete. Vím, že jste mnohokrát odpovídal na dotazy v tomto směru, ale nyní by mě zajímala více fakta ve vašich odpovědích. Děkuji, to jsem očekával. Protože spadá do mandátu, který možná získám a pokud to vše půjde dobře, nová komise může od 1.11. začít pracovat. Od samého počátku budu muset přijímat opatření, a seznámit se s celým balíčkem pravidel, která souvisejí s konflikty, kdy komise musí rozhodnout bez ohledu na názor s členských států a zamítnout schválení například. Já si myslím, že právě tato suverenita, subsidiarita musí být respektována. A rozhodnutí komise musí vždy padnout v rámci mandátu, samozřejmě na základě vědeckých poznatků, ale zároveň se nesmí bát konfrontací s názory členských států. Podrobně tuto práci plánujeme, plánujeme ji dopředu a já bych si přál, aby od samého počátku revize se parlament na tomto procesu podílel, tak abychom mohli vytvořit společný akční plán a vyměňovat si názory. Děkuji, já si dovolím ještě doplňující otázku. Ehm, hovořil jste také o tom, že některé státy jsou proti tomto přístupu, ale je to 19 členských států, které jsou proti povolení GMO eh, v potravinách. Jak ale konkrétně budete pracovat při Eh, hledání správné cesty do budoucna. A konkrétně filozoficky by mě zajímalo, ono je to obtížné, tady se v tom krátkém časovém prostoru tomu věnovalo, domníváte se, eh, že třeba někdy mohou GMO v některých regionech být užitečnější než jinde, že by tam třeba mohly být výjimečně povoleny? Já jsem pochopil to hlavní, co v otázce zaznělo. Samozřejmě není pochyb o tom, že pěstování GMO v Evropě je z filozofického hlediska problematické. Evropa je kontinentem biologické rozmanitosti. Vidíme různé regiony, vidíme také různé komponenty a pokud chceme zasáhnout do této široké biologické rozmanitosti. Eh, mohli bychom narušit biologickou rovnováhu. To by mohlo být velmi škodlivé a proto musíme být obezřetní a bdělí. A myslím, že je to zásadní problém. Hovoříme-li o praktických krocích, kdy pozice členských států jsou poměrně vyjasněny, rozhodnutí samozřejmě spadá do kompetence členských států. A pak vznikají přeshraniční otázky, eh, které jsou velmi důležité. My eh, ale musíme dodržet zásadu subsidiarity. Děkuji. Za GOE paní Konečná. Pane designovaný komisaři, eh, vy ve svém dopise, ve svých písemných odpovědích pro mě zcela správně nebo pro nás zcela správně uvádíte, že máme jedny z nejpřísnějších norem ve světě, pokud jde o zdraví a bezpečnost potravin a zároveň, že je to pro vás priorita aby se tato, eh, tento vysok, tato vysoká úroveň udržela. Na druhou stranu my máme před sebou přijetí tzv. transatlantické obchodní eh, dohody o transatlantické obchodní a investičním partnerství. Eh, tato dohoda bohužel skýtá ale i řadu neznámých a je možná nejriskantnější proměna o které budeme mluvit v následujících pěti letech právě týkající se bezpečnosti zdraví eh, potravin ale i vůbec života a standardů evropských občanů. já bych se vás tedy chtěla zeptat jak zabráníte v rámci vašeho komisariátu přijetí takových netarifních překážek které zajistí bezpečnost potravin a léčiv pro evropské občany a jak budete v této věci postupovat protože eh, vy budete zodpovědný za to aby evropští občané neměli nižší úroveň svých standardů než mají dnes. Aš kaip gydytojas, jūs turbūt puikiai suprantate mano atsakymą. Jako lékař určitě pochopíte, že vám řeknu, že moje odpověď zní ne jakémukoliv snížení standardů EU, pokud jde o zdraví, pokud jde o bezpečnost potraven, pokud jde o zdravotní péči. To je naprosto jasné stanovisko z mé strany a bylo to i stanovisko předsedy komise, který hovořil o zdravotních standardech, o standardech bezpečnosti potravin. Hovořil o tom v souvislosti s volným obchodem, kde říkal, že priorita je pro něho jasná, signál byl jasný a pro mě osobně platí, že já nepřipustím jakýkoliv kompromis, ať už jde o hormony v mase nebo o chlor, od uh, drůbeže. Odpověď je stále stejná. Standardy EU jsou ty nejvyšší. Je to nejlepší příklad toho, jakým způsobem můžeme chránit zdraví lidí v této průmyslové éře. Moje stanovisko je stále jasné. Odpověď a také snad slib, který pevně věřím, že naplníte. Eh, na druhou stranu nebude to eh, jednoduché a my máme a já mám doplňující otázku možná trošku eh, z jiné, z jiné kategorie ale také se týká bezpečnosti na trhu s potravinami a to je otázka toho že máme v evropské unii různé nebo stejné druhy potravin které mají ale různou kvalitu v jednotlivých členských státech týká se to především východní a střední evropy. Eh, jak chcete postupovat proti tomu aby stejné firmy a stejné výrobky byly eh, s různým složením a s různou kvalitou prodávány na trhu evropské unie. Tenka pasakyti. Musím říci, že dohled nad kvalitou a standardy kvality potravin v Evropské unii se uplatňuje stejně v rámci celé Evropské unie. Hovoříme zde o vnitřním trhu, hovoříme o společných standardech, hovoříme o povinnosti dodržovat tyto standardy v Polsku, v Litvě, v České republice, Portugalsku nebo kdekoliv jinde. Neexistuje jiná varianta, jak to řešit, proto musíme hovořit o systému kontroly, který musí být velmi proaktivní a já chápu, o čem hovoříte. Vím, co se děje v zemích střední a východní Evropy na poli potravinářství. Vím, jak vypadají trhy v této oblasti. Já jsem si vědom těchto problémů, musíme jim věnovat velkou pozornost. Někdy dochází k tomu, že opravdu jsou jisté odchylky od standardů, limity standardů jsou různé, já vám mohu ale opravdu přeslíbit, že se zasadím u to, aby to fungovalo, bylo to dodržováno. Děkuji. Děkuji. A za zelené. Paní Šťastná. Děkuji. Já bych se ještě chtěl uh, zaměřit na tu uh, dohodu o volném obchodu se Spojenými státy. Hovořil jste o tom, že nedopustíte jakýkoliv kompromis, pokud jde o bezpečnost potravin. Každý ví, že komise najednou nestáhne směrnici o hormonech nebo o eh, geneticky modifikovaných organismech. Ale tady nejde jenom o stávající legislativu, tady jde o budoucí legislativu. My v tuto chvíli nejsme vůbec spokojeni s tím, že předchozí komise pana Baroza předložila návrhy, které řešily kyselinu mléčnou a chlorové koupele a používání masa sklonovaných eh, zvířat. Zaznamenali jsme tuto debatu, byly zde ale tlaky na vyjednání dohody o volném obchodu a já se ptám, jaké prostředky použijete, abyste byl schopen čelit těmto požadavkům, které zazní. prvé řadě děkuji. Ehm, já bych rád upozornila na to, že nejdůležitější je zde transparentnost vyjednávání. Jednání musí být transparentní. Nesmí zůstat nic skryto. Nic se nesmí zakopnout pod koberec. Každá kapitola, každá část jednání se může řešit za účasti Evropského parlamentu, národních parlamentů. Když je dohoda sjednána, tak je potom ratifikována národními parlamenty a Evropským parlamentem. Takže jak by vůbec mohlo dojít k tomu, aby se nezaangažovali do věci příslušné výbory? Já spolupracuje se zemědělským výborem, dalšími výbory, jak byste vůbec mohli ignorovat jejich stanovisko? Protože už od počátku s nimi musíte jednat a já k tomu nikdy nezměním názor. Takhle já pracuji, takhle já pracuji i jako lékař. Já jsem přísahal. Hipokratová přísaha je v tomto smyslu. Já tyto principy znám, fyziologie, hygieny, já stále budu stejně obezřetný, jako jsem byl vždycky. Moje stanovisko k tomu je zcela jasné. Eh, Děkuji. Pane designovaný komisaře, ještě se vyjádřím k tomu, co říkala pan Líze. Stejně jako pan Líze, náš kolega, Musím říci, že jsme tam byli, když jsme hovořili o legislativě o nových potravinách v březnu. A řešilo se, jak bychom měli pojednat téma masa sklonovaných zvířat a jejich potomků. Ale stanovisko bylo jasné, stanovisko komise bylo jasné a potom na konci roku jsme jej dostali na stůl a byli jsme jako parlament velmi překvapeni tím, že se tam naše připomínky nezobrazily. Navíc právní základ byl takový, že bychom byli úplně vyčleněni jako parlament se z procesu spolurozhodování. Vy jste panu Lízemu řekl, že chcete být ten čestný vyjednavač, zprostředkovatel, někdo, kdo pomáhá dvěma stranám. Tak se ptám, jestli by nebylo lepší v tuto chvíli ten návrh stáhnout a přijít s něčím novým k problematice klonovaných zvířat, abychom mohli začít s čistým štítem. V tomto případě vám mohu velmi jasně a upřímně říci, že tohle vám dopředu slíbit nemohu. Nemohu vám to slíbit dřív, než si problematiku detailně prostuduji. Musím nejprve zjistit, zda je vůbec možné ten návrh vylepšovat, přehodnocovat. Ono totiž téma klonování je velmi složité, pokud jde o etický aspekt, pokud jde o biologické hledisko. Je to skutečně velmi problematické. I označování je složité pokud jde o druhou, třetí generaci zvířat. Já jsem v tuto chvíli otevřený diskuzi, budeme hovořit o všech stanoviscích. To by nakonec bylo proti mému přesvědčení lékaře, kdybych vám řekla něco jiného. V tuto chvíli vás mohu ujistit o tom, že to všechno vyhodnotím. Děkuji. A za EFDA Pan Mazarones, prosím. Pane dezignovaný komisaře, vítám vás a přeji vám hodně úspěchů. Doufám, že se vám podaří ten další krok. Jako bývalý ministr zdravotnictví se předložil řadu reform na poli zdravotnictví. Zvláště pokud jde o přístup k lékařské péči v Litvě. A já se proto chci zeptat na tuto otázku. V členských státech se zvláště na úseku zdravotnictví řeší odliv mozků. Ekonomicky slabší země připraví ze svého rozpočtu odborníky, kteří odejdou do bohatší zemí. A my pak zaznamenáváme situaci, kdy ty chudší země mají ve finále horší přístup ke zdravotní péči. Tato situace je v Litvě, vy je určitě znáte, jste si ji vědom a já chápu právo na volný pohyb. Nicméně Uznáváte tento problém odlivu mozku na poli zdravotnictví? Co se dá udělat, abychom tomu zabránili? Zní otázka. Děkuji za otázku. Ano, odliv mozku je velký problém, skutečný problém, který se týká toho, že uh, v, co se týče příležitostí, kariéry a platů, e, jsou zde velké rozdíly. Jsou zde rozdíly v hodnotách. Ekonomicky slabší země připraví odborníky, použijí k tomu veřejné prostředky. Veřejné prostředky jsou investicí do přípravy těchto odborníků, kteří následně odcházejí a daná země se odstne v těžké situaci. Je to sociální dumping, který je velmi složitým tématem a týká se i jiných odborností, i jiných profesí. V zemi, kterou znám nejlépe, vyškolíme spoustu zdravotních sester a nemáme zdravotní sestry, protože odjíždějí. A to samé se týká dalších zdravotnických profesí. Musíme hovořit o plánování, využití pracovní síly, musíme začít hovořit o sociálních metodách, musíme pracovat se sociální chartou. To samozřejmě nepatří úplně do mého mandátu, protože to spadá pod práce komisaře, který eh, se zabývá vzděláváním a sociální politikou, ale musíme to brát velmi vážně. Děkuji. Já se pokusím tu otázku uzavřít. Mám to tedy chápat tak, že vy jste skládáte slib, že budete pracovat s dalšími eh, členy komise na této otázce a že jako vy sám se ujmete iniciativy, co se týče řešení tohoto problému? Určitě pochopíte, že pokud máme řešit sociální rozdíly, tak eh, to je něco, co v členských státech existuje a bez řešení těchto problémů nebudeme ani schopni přijít s odpověďmi na větší otázky, protože tohle demotivuje občany, je to velmi složité, navíc se to odráží i v eh, volebních výsledcích. Musíme podniknout veškeré možné kroky, tomu, aby nám občané věřili. A za to se já zasadím, jinak bychom totiž nemohli hovořit o odolnosti, robustnosti a přístupnosti zdravotní péče, pokud by tyto předpoklady nebyly naplněny. Děkuji. Já vám děkuji a tím se dostáváme ke konci prvního kola dalších otázek jednotlivých politických frakcí. Dostáváme se k druhému kolu a první Envy, výbor Envy položí otázku Elizabeth Costello. Děkuji. Moje otázka se týká e, směrnice o e, osivech rostlin a vy jste e, hovořil o tom, že chcete dosáhnout přehodnocení pozice parlamentu po diskuzích v radě. To je velice hezké, ale pozice parlamentu u tohoto tématu je velice jednoznačná. Drtivá většina 650 poslanců zamítnula návrh komise. Zemědělství potřebuje nezávislost v oblasti e, osiv a e, to proto, aby byla zachována rozmanitost. Takže to jsme vyjádřili také při našem hlasování. Víte, že parlament má, vidí velký problém v přebujelé byrokracii. E, takže myslíme si, že dalšími předpisy by se zvýšila byrokratická zátěž. Takže otázka zní, e, jaký tady vidíte nejlepší možný postup. Jaký postup je pro vás nejlepší a e, chcete tady jít proti e, výhradám Evropského parlamentu? A jak tedy se, jaké další návrhy v oblasti OSIF od vás můžeme čekat? Ano, e, tento problém se týká e, biologické rozmanitosti. E, v zemi, kterou znám nejlépe, jsou nyní problémy s tím, že místní odrůdy, místní semena jsou vytlačována a dochází potom k degradaci biodiverzity. Drobní zemědělci pracují s místními odrůdami, místními osivy a e, je pro ně potom velice těžké e, konkurovat těm velkým firmám. A proto se domnívám, že pozice e, Evropského parlamentu, která říká, že musíme nejprve myslet na zájmy malých producentů a malých zemědělců, velice dobře odráží realitu. Musíme brát v úvahu pozici parlamentu. Já teď nemůžu tady hovořit o pozici rady, e, protože e, to je na diskuzi mezi oběma spolu zákonodárci. Ale v tuto chvíli jsem si jistý, že budeme všechno e, brát podrobně v úvahu a budeme mít na paměti to, co je nejdůležitější, a sice, že musíme bránit místní odrůdy a jejich přítomnost. Děkuji, paní místopředsedkyně Sarbu. Pane dezignovaný komisaři, já se domnívám, že potřebujeme eh, akutní opatření eh, v případě obezity dětí a zajímalo by mě, eh, jestli v tuto chvíli máte nějaká konkrétní opatření. Ta obezita se týká zejména lidí s nižšími příjmy a mě by zajímalo, jak se postavíte k tomuto problému nerovnosti mezi zdravotními systémy členských států Evropské unie. Eh, já bych rád eh, viděl ty obrázky na té obrazovce toho, eh, jak se cítí tříleté dítě v supermarketu, jak na něj působí všechny ty barvy a všechna lákadla, to všechno má e, vliv na to dítě a na jeho e, schopnosti správné volby. Potom ty děti sedí u počítače, e, hrají hry, jedí čipsy a taková je realita. Jestliže nedosáhneme změny v počtu obézních dětí teď, budeme mít zaděláno na velice špatnou situaci za 30 let. Budeme ve velice špatné situaci, protože tady jde o pandemii, eh, která mění tvář celého světa. Eh, nejde tu o rakovinu, kardiovaskulární choroby, cukrovku a tak dále. Eh, tady máme mnoho opatření, jak bojovat proti obezitě Částečně to může dělat společnost, částečně to může dělat vláda ve spolupráci s médií, s reklamními eh, agenturami, eh, s průmyslem, s školstvím. Nemůžeme ignorovat ten měnící se obraz ehm, musíme mít na paměti to, jak děti vnímají svět, který se kolem nich eh, mění. Já bych mohl uvést mnoho opatření, které bychom mohli v této oblasti přijmout. A pokud jde o ty sociální eh, determinanty, tak ty jsou tu velice důležité, protože ti, kdo mají nižší vzdělání, nebo eh, nižší životní úroveň eh, jsou mnohem snadněji postižitelní, což potom vede k vysoké úmrtnosti a tak dále a tak dále. Děkuji, pan Pěcha. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste eh, přijal návrh na to, abyste se stal eh, komisařem, přijal jste návrh pana Junckera. Eh, pan e, Juncker ale nadělal velké zmatky ve struktuře e, komise. A já si tady čtu, jaký je vlastně úkolem e, komisaře. On potřebuje určité nástroje ke své činnosti, například, aby mohl fungovat jako dohledový orgán nad Evropskou agenturou pro léčiva ale eh, bohužel eh, pan Juncker eh, předal dohled nad touto agenturou komisaři pro průmysl. A já z toho tedy mám dojem, že EMA už vlastně přestává bránit zájmy pacientů a začíná tím bránit zájmy velkých producentů léčiv. Jaká je vaše reakce na tuto skutečnost? protože Evropa by měla bránit eh, tedy zájmy pacientů. Ze své praxe a eh, ze zkušenosti, eh, kterou jsem nashromáždil při diskuzi o cenách generických léčiv a Eh, o eh, nerovnosti v Evropské unii eh, vím poměrně jasně, že nebo vím, jak jsou na tom farmaceutické firmy a e, mám zcela jasnou pozici. E, musíme o tomto tématu debatovat. Musíme vybízet členské státy, e, aby jasněji nastavili ceny léčiv. Musíme diskutovat s průmyslem, protože rozpočty členských států jsou velice napjaté a to každý vidí. Je zjevné, že e, diskuze o zájmech a vlivech by měly být velice transparentní. Pokud jde o Evropskou agenturu pro léčiva a její strukturu, e, tak my e, tam máme zástupce našeho generálního ředitelství. A už jsme říkali, že společně s paní Běnkovskou budeme přijímat nařízení spolu. Rozhodnutí může být přijato pouze, když ho podepíšou dva komisaři přístup k levné medikaci a inovativní medikaci, e, to je takové ožehavé téma dnešní evropské politiky a e, já ze své zkušenosti vím, že všechno e, závisí na odolnosti zdravotního, zdravotnického systému a na přístupu lidí k medikaci a tím se zvyšuje kvalita života. Já si myslím, že jsem schopný nalézt s paní Benkovskou kompromis. Grazie, adesso la parola alla collega Berder. Děkuji, paní Bilder. Snižování nerovnosti ve zdravotnictví v Evropské unie je hlavní eh, prioritou eh, Evropské unie, eh, která se zejména odráží v balíčku sociálních investic a třetím programem Evropské unie pro zdravotnictví do roku 2020, které budou ve vašich kompetencích. A nedílnou součástí zdravotnických systémů je také téma sexuálních a reprodukčních práv které se odráží na stavu eh, populace. Eh, Zdravotnické indikátory ale ukazují zásadní nerovnosti a nesrovnalosti mezi občany jednotlivých zemí. Eh, Jsou tu značné rozdíly v výskytu sexuálně přenosných chorob, eh, mateřské úmrtnosti a přístupu k porodnické péči. Eh, považujete tedy eh, důraz na sexuální a reprodukční práva za prioritu budoucích zdravotnických strategií Evropské unie a zajistíte, aby byla podpořena implementace e, jednotlivých nástrojů, e, podpoříte lidskoprávní přístup Evropské unie k sexuálním a reprodukčním právům, aby byl zajištěn přístup k informacím, e, prevence i intervence tak, aby se snížila nerovnost v rámci Evropské unie? Já se domnívám, že e, Evropská e, komise e, ve své současné podobě klade velký důraz na portfolio prvního místopředsedy který je odpovědný za eh, implementaci eh, úmluvy eh, základních práv. Jakožto komisař pro zdravotnictví a bezpečnost potravin budu samozřejmě diskutovat o všech těchto tématech s prvním místopředsedou, protože tato témata jsou pro nás společná. Respekt k lidským právům, Eh, ochrana eh, lidských práv všech, včetně eh, pacientů, je pro nás prioritou číslo jedna. Eh, ve svém, eh, ve, během své minulosti eh, jsem také zahrnoval pacienty do diskuzí o zdravotní péči a dalších souvisejících problémech. A myslím si, že i ostatní země podobným způsobem diskutují o zvýšení schopností pacientů, pokud jde o rozhodování. Snaží se je více zapojovat do rozhodování. Každý pacient by měl mít možnost vyjádřit svůj názor a ovlivňovat dění. V tomto kontextu hovoříme o sociální determinaci a e, já e, bych mohl zmínit studii e, Michaela Marmonda, kterou si objednala Světová zdravotnická organizace. Já myslím, že bychom si ji měli všichni přečíst. Tato studie odhaluje situaci sociálních rozdílů v členských státech Evropské unie v nadcházejících pěti letech musíme eh, najít eh, co nejlepší opatření na odstranění těchto rozdílů, tak aby se Evropa přiblížila občanům. Děkuji a slovo má paní Boylen. Děkuji, pane předsedo. Jako lékař jistě víte, pane rezignovaný komisaři, že si uvědomujete důležitost politik, které jsou založeny na vědeckých důkladech. A tady hraje důležitou roli Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který zajišťuje eh, bezpečnost potravin na evropském trhu a řeší problémy, jako jsou klony, pesticidy, aditiva, geneticky modifikované organismy. Nicméně tato důležitá role EFSA eh, je nyní pod podkopána e, nepokojivými střety zájmu. E, podle Eurobarometru 41% respondentů má malou důvěru v nezávislost vědců, e, protože tyto vědci také pracují v průmyslu. Takže, pane, komi- pane designovaný komisaři, mohl byste uvést konkrétní příklady toho, jak posílíte nezávislost Evropské agentury pro bezpečnost potravin? Ze své eh, každodenní práce eh, znám eh, velice závažné problémy, a sice očkování dětí. Výroba vakcín, studie vakcín a nedostatek důvěry společnosti. Výsledky studií nic neznamenají, protože lidé si myslí, že ty studie financují farmaceutické firmy a proto ty výsledky spochybňují a to je velký problém. My tady musíme zajistit úplnou transparentnost. Máme tu veřejné zájmy, deklaraci o soukromých a e, veřejných zájmech a e, to též se týká vlastně e, deklarace majetků. Evropské ta agentura pro bezpečnost potravin eh, může jasně odůvodnit, proč některé věci odmítá a jiné ne. Eh, mohly by být ty principy eh, jasnější všem, protože zničit důvěru je velice snadné, ale znovu ji obnovit to nějakou dobu trvá. A my tady musíme promýšlet celý komplex opatření a nástrojů, které by se daly použít. A nejdůležitější je, aby když eh, se hodnotí vědecké články, tak aby to bylo založené na zcela jasných principech, eh, které by byly dobře známé společnosti, občanům eh, parlamentu. My musíme vytvořit důvěru ve veřejné, v orgány veřejné zprávy, jinak to povede k potravinovým krizím a podobným věcem. Ta nedůvěra ve vědu je citelná v celé řadě oblastí. A existuje e, nezávislý e, nástroj pro hodnocení studií. Nicméně ani ten nepřesvědčí lidi, což je velký problém a já se budu ze všech sil snažit, abych zajistil e, co nejvyšší standardy transparentnosti. Děkuji. Paní Auken. Mně se líbila vaše odpověď o farmaceutickém průmyslu, ale měl byste vědět, že všichni koordinátoři jsou zděšeni tím přesunem. Eh, jak můžete tvrdit, že máte nějaký vliv nebo kontrolu, když nemáte vůbec v kompetenci toto téma? To je první otázka. A druhá otázka se týká endokrinních disruptorů. Eh, endokrinní disruptory mají značný dopad na zdraví a eh, není e, rozhodně e, přehnané, abychom, zaj, abychom učinili e, opatření proti těmto disruptorům. Sedmý akční plán pro životní prostředí vám dává jasný mandát a já doufám, že nám slíbíte, že budete tento mandát naplňovat. Otázka zní, budete pracovat pracovat na základě vědeckých kritérií eh, pro identifikaci eh, endokrinních disruptorů, anebo, eh, čehož se někteří obáváme, budete volit ten politický přístup a budete pouze se snažit omezovat dopad na biznis. Děkuji. Já bych začal Eh, k tomu, já bych začal odpovědí na ten obav. Eh, já jsem, eh, já jsem obeznámen z KGB, se sovětským režimem, byl jsem ve vězení a my bychom se neměli bát. Neměli bychom mít strach. Já jsem studoval medicínu A to první, co se tam učíme, je nikomu neubližovat. To eh, je součást přísahy. A eh, endokrinní disruptory jsou velice citlivým problémem a musíme si dvakrát něco rozmyslet, dvakrát měřit, než eh, učiníme nějaký závěr. Evropská unie eh, je první, která identifikuje kritéria. Teď máme eh, prozatímní kritéria, ale musíme eh, o nich ještě uvažovat dál a musíme se snažit je co nejlépe založit na vědeckých důkazech a vypracovat konečná kritéria. Jde o velice citlivou oblast. Z lékařského hlediska musíme být velice opatrní, protože eh, to může mít efekt i na příští generace. Takže musíme postupovat velice odhodlaně a zakládat naše rozhodnutí na objektivních eh, vědeckých kritériích jak říkám, teď máme prozatímní kritéria a já se budu snažit stimulovat procesy směrem k těm konečným kritériím. Grazie. E adesso la parola al collega Piedicini. Děkuji, pan Pedicini. Vážený pane designovaný komisaři, Uznáváme vaše stanovisko vůči korupci ve zdravotnictví a také vím, že řada států jmenuje představitele zdravotnických organizací, včetně nemocnic, na eh, základě politického rozhodnutí, nikoli na základě zásluh. A to má negativní dopad na pacienty, na ceny léků, například, které často rostou neuměrně vzhledem k eh, postoji farmaceutických firm. Zajímalo by mě, zda jste uvažoval o stanovení jednotných cen léčiv ve všech členských státech a co chcete dělat proti korupci ve zdravotnictví a politickým vlivům ve zdravotnictví. Děkuji. Vycházím ze svých zkušeností Může to být příklad, ale eh, musíme to vnímat eh, z hlediska národních systémů. Implementovali jsme požadavky pro prohlášení finančních a jiných zájmů, který platí napříč zdravotnictvím. Máme velmi dobrý protikorupční balíček k boji proti korupci v ve systému zdravotnictví. Samozřejmě zde se setkáváme s řadou různých faktorů. A to také ovlivňuje systém zadávání veřejných zakázek pro zdravotnické prostředky a v dalších oblastech pro farmaka a podobně. A Samozřejmě eh, prohlášení o finančních zájmech, respektive případném konfliktu zájmu, prohlášení o příjmech. Všechny tyto požadavky ehm, které musíme plnit při například zadávání veřejných zakázek, ehm, formou výběrového řízení v nemocnicích, to musíme dodržovat, ale zároveň je nezbytné umožnit těm členským státům, do jejich kompetence to samozřejmě spadá, vyměňovat si dobrou praxi. Jsem připraven takovou správnou praxi podporovat v tomto oboru pokud jde o diskusích eh, k zadávání veřejných zakázek na evropské úrovni, já myslím, že to by byl dobrý krok předu. Řada členských států již souhlasila se společným užíváním finančních prostředků a společně zakupovat očkovací látky, vakcíny například a o takovou politiku se snažíme. Děkuji. Děkuji. Paní Donáno. Vážený pane rezignovaný komisaři, dohoda typ o transatlantickém obchodu by měla odstranit poslední eh, bariéru, která chránila eh, Evropany před eh, americkým trhem. Z toho vyvstávají otázky hygieny a otázky eh, potravin. Ví, eh, hrozí nám, že zemědělství v Evropě bude zaplaveno produkty z Ameriky, kde bude spousta geneticky modifikovaných organismů v důsledku toho. Toto nebude naprosto v souladu s našimi standardy potravin a eh, sledovatelnosti. Ehm, jak zajistíte, aby byly zajištěny stejně vysoké standardy eh, bezpečnostní potravin i v ve stínu eh, te, to propagace volného obchodu. Jak chcete chránit naše producenty eh, kte, před právě producenty z Ameriky, kde jsou standardy nižší? Atsakydamas į klausimus anksčiau, aš jau išreiškiau když jsem odpovídal na dřívější dotazy, tak jsem uvedl, eh, že moje stanovisko eh, jakožto odborníka, politika a člověka, který odpovídá eh, za bezpečnost potravy na zdraví je jasné. Moje odpověď zní ne. Ne snižování standardů bezpečnosti. To nelze připustit standardy Evropské unie dali vznik velmi důležitému mechanismu, kde eh, agroprůmysl podniky menší i větší musí všechny dodržovat přísné normy a tím pádem uplatňovat nejlepší praxi v této oblasti, protože jsme také největšími vývozci potravin. Naše normy jsou tak vysoké, že naše produkty se mohou na jiné trhy dostat velmi snadno. E, proč obětovat celý tento pokrok a souhlasit s nižší úrovní? Ne, na toto odpovídám ne, to je moje zásadní stanovisko, které jsem již zdůraznil a dokonce ani nevidím možnost, proč o tom diskutovat, protože tady není prostor pro kompromis. Děkuji. Děkuji, pan Mikulášik. Dě- děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři designovaný, eh, pane doktore Andrew Kajtisi. Eh, lidské embryonální kmenové buňky eh, ve svém výzkumu nepřinesly nic užitečného. I přes Eh, probíhající právní a etické kontroverze Evropská unie i nadále sponzoruje výzkum embryonálních kmenových buněk. Navíc více než 2 miliony eh, evropských občanů volají po zákazu tohoto výzkumu. Eh, k tomu patří naše iniciativa, která byla komisí naprosto ignorována jak se osobně a odborně díváte na tuto problematiku. Budete v komisi žádat o nezávislé zhodnocení falešných slibů eh, léčby založené na kmenových buňkách z embryí? E, a za druhé, chcete posílit projekty zkoumání embryonálních buněk dospělých, které prokázaly již úspěšné terapeutické použití. Děkuji. Děkuji za tuto odbornou, vysoce odbornou otázku. máme společné povolání, jak tomu rozumím. Uvažuji o studii France Collinse, která se věnovala dešifrování DNA a oblastí, kde lze dosáhnout vědeckého pokroku v léčbě. A Eh, ze zmíněné studie vyplývají zřejmá etická dilemata. Musíme být zvláště citliví ke všem etickým otázkám. Na druhou stranu také platí, že využívání lidských embryonálních kmenových buněk eh, pro léčebné účely, alespoň v zemích, které znám já, eh, získává různé výklady lidé si o tom čtou, pak se vydávají do třetích zemí, kde se s tímto jevem setkávají. A navíc ehm, léčebné metody, které eh, bychom mohli vnímat jako vědecké, vlastně neexistují. Nejsou založeny na vědeckých kritériích. Proto si musíme klást otázku, Zda pokud eh, máme použí, uvažovat o terapeutickém využití těchto technologií, musíme uvažovat o hodnocení eh, těchto metod. My jsme v Litvě teprve na počátku tohoto oboru. To je můj osobní názor, protože eh, tady vycházím z vlastní praxe. Nicméně terapeutickém kontextu zcela jistě jsou potřeba další analýzy. A pokud jde o vědecký výzkum, tak samozřejmě jsem v kontaktu s kolegy, kteří se na tuto problematiku specializují a jsem přesvědčen, že by bylo zajímavé uspořádat kulatý stůl o této problematice. Děkuji. Děkuji. Děkuji, mi předseda Poc. Děkuji vám, pane doktore Andriu Kajtisi. Tady jsem nahoře za vámi. Zmiňoval jste eh, epidemii eboli ve svém úvodním projevu, ale my se také setkáváme s epidemí rakoviny. Eh, abych eh, ilustroval rozsah tohoto problému. 150 tisíc lidí umírá v důsledku kolorektálního karcinomu. Je, víme, že roste eh, úmrtnost na tuto rakovinu. U žen roste také úmrtnost na rakovinu slinivky a to jsou skutečně varovné signály. Komise je velmi aktivní v této oblasti, ale nestačí to. Do jaké míry se ehm, boj proti eh, rakovině stane vaší prioritou a jakou politiku pro tuto oblast připravujete? Děkuji. Dotkl jste se velmi bolestivého tématu eh, nejenom um, onkologická onemocnění, ale také kardiovaskulární onemocnění vedou eh, k velkým problémům v souvislosti se stárnutím populace. 85% akutních chronických onemocnění právě se stárnutím populace souvisí a je to velká zátěž pro naše rozpočty, pro naše země, pro naše obyvatelstvo. A pokud se eh, pokusíme si to promítnout do hospodářského kontextu, uvidíme, že akutní chronická onemocnění představují zásadní problém. Samozřejmě máme vědecké cesty, jak jim předcházet. Každý ví, že časný screening, časná prevence, profilaxe, zvláště v případě karcinomu, je e, řešením, které e, musíme v praxi uplatňovat. Jaká část obyvatelstva skutečně dodržuje preventivní eh, postupy proti eh, kolorektálnímu karcinomu a dalším druhům rakoviny. Hovořil jsem s odborníky onkology, eh, kteří říkají, že bychom měli také informovat lidi formou aplikací v mobilních telefonech. Měli bychom informovat o programech prevence. Lidé by měli mít informaci o tom, že lze se nechat vyšetřit, navštívit zdravotnická zařízení. Samozřejmě prevence může být inkluzivnější eh, protože bez prevence eh, se eh, v onkologii dál nedostaneme. Samozřejmě pak musíme eh, při zanedbání prevence řešit léčbu eh, a konsekvence eh, nedostatečné prevence. Musíme také hledat cesty, jak umožnit občanům dostat nezbytné informace formou ospětových kampaní v televizích, mobilními aplikacemi přes internet. Já sleduji často program Euronews, kde se často dozvídáme o počasí, ale nikdy neřeknu, zmíněnou eh, o eh, aktivitě slunce, což může být zase problém pro lidi s, eh, problémy s kůží. Pan Demesmaker. Děkuji. Pane signovaný komisaři, pro mě je nezbytné, aby um, komise pracovala spolu s členskými státy, aby byla přístupná lékařská péče a založena na vědeckých poznatcích, tedy eh, léčba založená na vědeckých poznatcích. Předpokládám, že i vy souhlasíte s tímto přístupem. Někdo hovoří také o komplementární nebo alternativní medicíně, jiní to nepodporují. Jak vnímáte vy sám duální přístup? Souhlasíte s tím, že by případné uznání nebo neuznání eh, těchto metod eh, by měl být krok ze strany členských států a domníváte se, že přesun odpovědnosti za farmaceutické výrobky eh, z DG pro zdraví do DG pro vnitřní trh. Jaké dopady takové rozhodnutí má? Chci nejprve reagovat na druhou otázku. A mohu říci, že se budu snažit zajistit, aby zdravotnictví eh, zdraví dominovalo ve všech oblastech. Komisař Mimica, komisařka Bankovská, další komisaři, kteří odpovídají za rozvoj a další kolegové budou muset vnímat zdravotnické aspekty v našich portfoliích a tyto zdravotnické aspekty musí být relevantní. A pokud jde o agenturu, bude eh, rozhodovat kolegium, já jej budu muset implementovat. A nyní, pokud je o komplementární alternativní medicínu a její uznání. Ano, je to v kompetenci členských států. Členské státy činí kroky právě v tomto směru. U nás jsme se snažili vytvořit pracovní skupinu a připravit návrh zákona na uznání alternativních medicínských postupů. To také souvisí s odpovědností za lidské zdraví, problematika úhrad, eh, problematika spolehlivosti a tak dále. Ehm, z toho vyplývají určité kroky. My si zcela jistě můžeme vyměňovat názory, nejlepší praxi a podobně a snažit se tuto otázku regulovat. A já si myslím, že bychom měli diskutovat s vládami jednotlivých států, pokud jde o výměnu dobré praxe v těchto oblastech. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Meissner. Issues Bych se ráda zeptala na genderově specifických e, otázkách. E, souhlasíte s tím, že se ukončíme e, vnímání transgenderových osob jako duševně nemocných, s tím, že by zdravotní péče v tomto směru měla být dostupná všem, kteří vyhledávají a měla by i tato transgenderová péče být zapracována do politiky Evropské komise? Děkuji. To souvisí s lidskými právy. Musím podtrhnout, že první článek Charty základních práv je velmi užitečný. Lidská důstojnost nesmí být narušena. A každý Eh, má právo na důstojnost a každý eh, důstojnost musí umožňovat. A nesmíme připustit jakoukoliv diskriminaci, zvláště v oblasti zdravotnictví, zdravotních služeb. Tady musíme vycházet z priority, kterou je lidské zdraví. Hipokratova přísaha a další přísahy z dalších eh, profesí, to vše musíme dodržovat a moje odpověď je prostá. Členské státy odpovídají za vlastní systémy zdravotnictví a oni musí plně dodržovat požadavky lidských práv. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Rodriguez. děkuji vám, pane předsedo. Lidé na jihu Evropy, Galicii, nemají eh, univerzální právo na zdravotnictví a na léky. Privatizace zdravotnictví je realitou dneška. Eh, co plánujete s touto situací dělat? A druhá otázka. Eh, plánujete Eh, něco, abyste zakázali kyanit vzhledem eh, k jeho účinkům na zdraví? Tiesą pasakius, jeigu aš gerai supratau klausimą. Dėl... Děkuji. Nevím, zda jsem správně porozuměl kyanid. Nepochopil jsem zcela kontext vaší otázky, ale abych odpověděl na první část vaší otázky o privatizaci zdravotnictví a zdravotních služeb. Hovoříme-li o ve veškerých úsporných opatřeních, škrtech v rozpočtech členských států, musíme připustit, že to bylo provedeno často velmi mechanicky, aniž by uh, chom brali v úvahu veškeré relevantní aspekty. Nemůžeme prostě rozpočty seškrtat jenom tím, že podkopujeme univerzální právo na zdravotnictví, ať už primární nebo sekundární péči. Pokud se škrtáme tento rozpočet, má to bolestné dopady, eh, pokud hovoříme o odolnosti a účinnosti, efektivnosti našeho zdravotnického systému. Vše, co můžeme udělat formou evropského semestru, tím, že bychom poskytli poradenství konkrétním státům, to je něco, co musíme vždycky ověřovat. Musíme ověřovat metodiku hodnocení veškerých systémů zdravotnictví abychom mohli hodnotit komparativně všech 28 systémů zdravotnictví. Ale univerzální zdravotní péče, péče přístupná všem, je základem. Musíme brát v úvahu technologie, e-health, řízení a zprávu zdravotnictví, opatření ke zvýšení efektivnosti, to vše, co se zaměřuje na primární péči, zdravotní sestry, praktické lékaře a podobně. Musíme tento balíček připravit jako tým. A to vše musí být na stole tyto návrhy. Děkuji. Děkuji, Nivaše Šavo. Vážený pane si, já jsem vzadu, já dávám přednost komunikaci tváří v tvář. Já se musím vrátit k problematice GMO a podle nově navrhované právní úpravy eh, přes hraniční kontaminace se stane eh, stále významnějším tématem. Zajímalo by mě, zda v souladu eh, s požadavky Evropského parlamentu budete žádat opatření, která budou protikontaminační a budou platit přes hranice státu a přísná opatření eh, pro odpovědnost tím, že znečišťovatel platí a státy bez GMO budou moci zajistit status, který bude GMO prostý, i přesto, že v okolních státech se GMO bude zavádět. Děkuji. Ačiū. Iš ties e, visiškai akivaizdu, kad jeigu viena šalis. Děkuji vám. To je zřejmé pokud jedna země umožní zemědělcům pěstovat plodiny GMO a další země to nedovolí, tak eh, pochopitelně pokud taková plodina roste 30 km za hranici, tak se může dostat osivo snadno přes hranici větrem a to bude mít okamžitě dopad na uh, druhy v sousední zemi. Je zde zkrátka řada zainteresovaných subjektů a my se musíme soustředit na to, jak chránit členské státy před touto přeshraniční kontaminací. Musíme zajistit přeshraniční spolupráci, máme směrnici o přeshraniční zdravotní péči, takže musíme mít i něco podobného k této problematice. Jenom slepý by nevěděl, že tohle je velmi závažná věc. Já vám nemohu konkrétně slíbit nic v tom smyslu, jestli ta opatření by měla být povinná či nikoli, ale mohu vám slíbit, že s vámi o tom budu hovořit, protože je potřeba podrobit analýze jednotlivé mechanismy, které v této oblasti figurují a stanoviska členských států musí být respektována. Sousední země musí nalézt řešení a pokud jde o specifická řešení, tak to budeme muset prodiskutovat, jakmile budeme podrobovat celý proces další analýza. Děkuji. Děkuji vám. A Renata Semenex má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, DG Sanko eh, chce zvolit takový otcovský přístup, chce chránit spotřebitele před nimi samotnými, a to nejen u eh, alkoholu a tabáku, ale také u potravin. tak ta se týká nařízení tzv. profilů přidané hodnoty u eh, health claims. Eh, tady jde o potraviny, které eh, komise považuje za nezdravé. Problis ale je, že to odporuje všem, požad, všem poznatkům z oblasti výživy. To musíte jakožto lékař určitě vědět. V této souvislosti bych se chtěla ptá, zeptat, jestli nepovažujete tyto profily za nadbytečné a jste připraven ty tyto profily přidané hodnoty eh, stáhnout. Eh, bylo to už implementováno už před osmi lety, ale technicky to zkrátka není proveditelné. V této souvislosti a to je pro nás velice důležité, eh, jaká je pro vás definice jaksi uvědomělého spotřebitele. Tiesa pasakius. Děkuji. Abych řekla pravdu, tak není nic našího, než někomu něco slíbit. Mohu slibovat dál a dál, ale to by bylo velmi nezodpovědné. Já myslím, že lepší méně, ale lépe. Já vím, a uvědomuji si, že jsem teprve na startovní čáře a situace je taková, že zde existuje celá řada problémů a já musím přiznat, že vše, co se týká označování, výživového označování je velmi složité, ať už jde o cukr, sůl, kyseliny, kalorie. Označování se může velmi lišit. Doporučené dávky se mohou lišit. Pokud někdo navštíví lékaře, tak lékař mu dá odbornou radu a pak je na pacientovi samotném jako spotřebiteli, aby se rozhodl, který produkt zvolí. Je to složité téma. A já se nedomnívám, že bych byl schopen nabídnout nejlepší řešení. Musíme o tom hovořit. Stanoviska se různí. To, tahle oblast je velmi různorodá a není náhoda, že uh, komise se v této věci spozdila. Já se nejprve musím vyhradit eh, čas na to, abych si ujasnil, které řešení je nejlepší. Já se k tomu vrátím. Je potřeba to vyřešit, to uznávám, ale nemohu vám dát teď odpověď. To by bylo z mé strany velmi nezodpovědné. Děkuji vám. Pan Parnino, vážený pane designovaný komisaři, já se vrátím k pěstování geneticky modifikovaných organismů. Ehm, možná už se budeme krýt s kolegou, ale také víme, že eh, tento balíček se chystá na pořad vaší práce a musíme vždycky eh, dodržovat subsidiaritu a nesmíme se dostat do konfliktu s něčím, co spadá pod kompetenci členských eh, státu, ale vím, že při tom druhém čtení se toto opět dostane na stůl a zároveň slyšíme, že souhlasíme s pozicí Evropské rady s tím, že právě toto musí být podporováno. Zajímalo by mě, zda vy budete podporovat také společnou pozici eh, rady. Ehm, i když 19 eh, členských států bylo proti pěstování GMO. Za poslední léta eh, byly vyvíjeny tlaky eh, pro ošetření postupu, jak pěstovat GMO, jak je umožnit. Zda by měl vzniknout nějaký přesnější seznam důvodů pro zakázání zákaz GMO, abychom se vyhnuli především kontaminaci tradičních kultur kulturami GMO a nakonec ještě systém náhrad těch zemědělcům, kteří se stanou obětí GMO. E, e, zda tedy EFSA v tomto smyslu nějak zasáhne nebo zda bude působit v tomto směru. Děkuji, můžete to potvrdit. Prisipažinsiu, kad asmeniškai Eh, Musím přiznat, že se s vámi osobně stotožňuji. Do značné míry. Je to hlavně otázka subsidiarity. To v prvé řadě je potřeba trvat na nezávislosti a subsidiaritě. Otázka jako GMO samozřejmě spadá do kompetence členských států a balíček týkající se plodin se ubírá tímto směrem. Členské státy musí přijmout vlastní rozhodnutí, nemusí čekat na mechanismus, který by představila nejprve komise. Je to zvláštní střed a já myslím, že z toho musíme nalézt cestu ven. V druhém čtení jsem zaznamenal tuto tendenci, která se ubírala právě směrem k členským státům. Situace, která se týká pěstování plodin poblíž hranic. Zde se domnívám, že bych potřeboval nějaké vědecké poznatky a vědecké závěry, potřeboval bych analýzu, abych si to ujasnil. Možná máte pravdu v tom, co říkáte, ale já nemohu odpovědně reagovat, protože nemám dostatek informací. Dostaneme se k tomu později. Je to problém, který zjevně existuje a nelze se mu vyhnout, pokud jde o nezávislost úřadu EFSA a pokud jde o jeho vyšetřovací postupy, tak o tom už jsme hovořili. Já nechci opakovat, co jsem říkal. Všechno, co se týká transparentnosti, je nám velmi drahé. Děkuji. Pan Nicholson, prosím. Děkuji, pane designovaný komisaři. My zde hovoříme a probíhá sedmé kolo jednání mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Je to kontroverzní oblast jednání, která se týká harmonizace standardů potravin. Je to problematika, která se týká jak zemědělství, tak všech obchodních uh, smluv a naše farmáři musí dodržovat nejvyšší standardy týkající se zemědělství a potraven, ale producenti vně nemusí dodržovat ty samé standardy. Takže naši farmáři nesou příslušné výdaje. Pokud byste se stal komisařem, jakou roli byste zastával v této věci, pokud jde o dodržování, případné nedodržování Eh, standardu, jak chránit naše místní zemědělce proti eh, této situace. Děkuji. Děkuji za dotaz. Já myslím, že už jsem jej částečně zodpověděl. Mohu vám přislíbit, že nepřistoupím na snížení standardu bezpečnosti potravin, nejenom potravin, ale i léků, léčivých přípravků, léčivých zařízení. Nevidím jenom jiný způsob. Nevidím zde vůbec žádný prostor pro kompromis. Nedopustím takový kompromis, je to velmi eh, složité, propletené téma, které se týká jak zdraví našich spotřebitelů, tak se týká budoucnosti našich dětí a my jsme zodpovědní za další generaci, která převezme za nějakých 30 let a musíme se proto věnovat jak zemědělství, tak i zaměstnanosti. Agrosektor je velmi důležitý, přináší velikou předanou hodnotu Evropské unii a pokud jde o standardy bezpečnosti potravin, tak ty jsou takovým úhelným kamenem. A já Stanovisko komise v této věci zcela jasné. Říkáme ne snižování standardů, případně podrobování našich standardů nějakým změnám směrem k jejich zhoršení. Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli, pokud jde o GMO, jsou eh, negativní nálady v Evropské unii, pokud jde o inovace, které by mohly přinést velké uh, úlevy jedna technologie v Nizozemsku byla vynalezena naší uh, univerzitou, šlo o cisgenesis a jde o boj proti jedné chorobě brambor. A EFSA už v roce 2012 konstatovala, že tato technologie je bezpečnou metodou a nemá být považována za GMO, tak se ptám, jestli na tyhle nové pěstitelské metody bude komise pohlížet stejně, jestli nebude bránit dalšímu vědeckému pokroku, souhlasíte s tím, že Evropská unie musí těmto pěstitelským eh, metodám víc vstříc a pomáhat snižovat eh, choroby? Plánujete ze směrnice GMO tuto cisgenis technologii vyjmout, aby nepatřila mezi postupy GMO? Abych vám řekl pravdu, tak já nemám dostatečnou odbornost, pokud jde o geny, eh, genoengineering a nové eh, inovativní druhy. Ten výběr za 300 let samozřejmě proběhl a vybrali se ty druhy, které se ujaly. Je to technologie výběru těch nejlepších, nejodolnějších a nejprůraznějších druhů. To samé se týká zvířat před čtyřmi z pěti lety proběhl stejný proces u zvířat. Jak bychom to mohli dělat uměle? Abych vám řekl pravdu, já nejsem odborník v dané oblasti ale zde potřebujeme skutečně dobré vědecké poznatky, které musíme kvalitně vyhodnotit. Veškeré experimenty s přírodou se střetávají s etickými otázkami, etickými otazníky, otazníky, co se týče bezpečnosti. Já jsem otevřený novým technologiím a novým inovacím, ale musí vždy být podloženy dobrými vědeckými poznatky. Děkuji vám. Paní Forenca, prosím. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde o ochraně zdraví, což znamená, že musíme také hovořit o ochraně pracovníků, zvláště pokud jde o pracovníky ve velkých továrnách a podnicích. Musíme hovořit i o jejich ochraně. V Torentu je jedna z největších oceláren a existují šokující čísla týkající se úmrtí pracovníků. V roce 2012 Evropská komise zahájila řízení proti italskému státu, který v dané věci nepodnikl vůbec nic. A já bych se chtěla zeptat, jaké iniciativy se ujmete vy v této věci, abychom se ujistili o tom, že budeme chránit jak životní prostředí, tak i zdraví pracovníků. Uh, že budou existovat nové sankce, nové postihy, nové postupy, jak chránit jak v soukromé sféře, tak ve veřejné sféře zdraví pracovníků, občanů a dalších. A také musí existovat nějaký způsob odškodnění v případě, že dojde k takové škodě či újmě. Děkuji. A problém, na který upozorňujete, se netýká jenom Itálie, týká se i dalších členských států. Já musím říci, že problematika bezpečnosti na pracovišti musí být podrobena další analýze. Pokud vím, tak v členských státech je málo specialistů na bezpečnost při práci a máme kolektivní smlouvy, které by také měly mít zapracována ustanovení týkající se eh, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V tuto chvíli existují různé typy mechanismů, které vstupují do hry v sociální chartě. Je uvedeno, že existují dané principy a právě sociální charty by se měly členské státy držet. To je jasný, pevný základ. Samozřejmě, že zde existují kompetence členských států, ale jsou zde směrnice a ty se porušují a potom následuje řízení. Z hlediska zdravotnické politiky budu velmi přísný, protože kdybych učinil opak, tak bych nedodržel principy své profese. Takže je to zřejmé, můžeme se na to detailně podívat. Já neznám konkrétní situace v Itálii, ale mohu vás ujistit, že tohle bude pro mě velmi důležitá téma. Děkuji vám a další slovo uděluje paní Levin. Děkuji, já budu hovořit švédsky. Sedím tady. Světová zdravotnická organizace eh, identifikovala eh, antibiotikální rezistenci jako jednu z největších tří hrozeb proti lidstvu. Musíme eh, rázně jednat, jestliže chceme zabránit smrtelným následkům v budoucnosti. Jakožto komisař pro zdravotnictví budete mít na starosti tento akční plán, který komise spustila v roce 2011, tedy boj proti antibiotikální rezistenci. Nicméně účinku nedosáhneme, pokud nenapadneme kořeny toho problému. E, a to jsou e, to přenosy e, ze zvířat na lidi. Eh, ve využívání antibiotik je velký rozdíl mezi členskými státy. Itálie a Kypr využívá 30krát více antibiotik u zvířat než Švédsko a v Dánsku eh, také velice mnoho. 90% eh, prasat v Dánsku v sobě má rezistentní bakterie a čtyři osoby už zemřely přesně na takové bakterie. Jak zajistíte, pane komisaři, aby příslušná směrnice byla prosazena ve všech členských státech, aby aby, bylo zlepš- aby byly zlepšeny životní podmínky zvířat. A e, plánujete plánujete, e, usnes, e, plánujete legislativu o zdraví zvířat, o kterou jsme vás už mnohokrát žádali prostřednictvím usnesení? To jsou dvě otázky. Pokud jde o odolnost vůči antibiotikům a pokud jde o Eh, zdraví a pohodu zvířat. Já začnu u rezistence vůči antibiotikům. V tuto chvíli se antibiotika používají při veterinární péči. Máme ale pravidla, která se týkají toho, že antibiotika nelze používat pro, u profilaxe nebo u výkrmu zvířat. Může se antibiotika předepsat pouze v případě choroby a to je třeba striktně kontrolovat, protože v opačném případě můžeme hovořit o vytvoření anti- rezistence. Pokud jde o lidskou spotřebu, antibiotik, tak zde je třeba také podpořit kontrolu ve zdravotnictví, protože existují, existují nemocniční infekce v rámci Evropské unie zemřelo 40 tisíc lidí na infekce ze nemocnice měli potom rezistence na veškerá antibiotika. Potřebujeme v každé nemocnici zavést opravdu velmi striktní pravidla. Pokud se podíváme na odolnost našeho systému zdravotní péče, tak musíme v prvé řadě hodnotit akční plány rezistence vůči antibiotiku. Musíme vyhodnocovat vše napříč všemi oblastmi. Je to obrovské téma. A jako odborník na pole zdravotnictví toto téma opravdu dobře znám a nemohu ho postihnout ve dvou minutách. Pokud hovoříme o dokumentu o pohodě zvířat a zdraví zvířat, tak tohle je velmi důležité téma, které musíme detailně probrat. Já nemohu zde lacině slibovat, co všechno můžeme podniknout, ale mohu vám říci, že podrobíme toto téma důkladné analýze a přijdeme s řešením. Děkuji. Děkuji, pan Balco. Děkuji, pane Andrio Kajetesi. Máme politiky v Evropské unii, které se týkají celého řetězce. To platí i pro GMO. Na čem by měla být založena směrnice? na principu vnitřního trhu v prvé řadě, anebo v prvé řadě na principu ochrany životního prostředí. Co je pro vás důležitější, co je priorita? Protože jenom jeden může být ten nejdůležitější, ten prioritní. Další otázka. Evropský hospodářský a sociální výbor řekl toto. Používání technik mimo GMO, udržitelné investice do intenzivního zemědělství v Evropské unii mohou vytvořit opravdu aktivní zapojení na trhu. Jste na té jedné straně, na té straně kolegy, které, které jste zrovna vyslechl, anebo na eh, té opačné straně. Já se omlouvám. Já jsem asi kontextu vaší otázky úplně neporozuměl. Já se pokusím vyjádřit. V prvé řadě, že popíšu tu stranu, kterou já zastávám. Pokud zvážíte problematiku změny klimatu, pokud zvážíte změny v ekologickém prostředí, pokud zvážíte zhoršování biologické rozmanitosti a dopady na lidské zdraví, já jsem se účastnil schromáždění Světové zdravotnické organizace, kde se prováděla analýza propojenosti mezi změnou klimatu a lidským zdravím. A my žijeme ve velmi vyhraněném prostředí. Co je důležitější, já myslím, že odpověď je jasná. Nejdůležitější je ochrana životního prostředí. Bez toho nemůžeme přežít. Musíme být velmi opatrní, velmi citliví na to, co děláme pokud jde o životní prostředí, pokud jde o zemědělství a o biofarmy ty se hledají svoje místo na trhu. Nemůžeme hovořit pouze o intenzivních technologiích, které používají spoustu hnojiv a které používají GMO. Tohle všechno se musí prošetřit. Ale pokud bychom měli nabízet do škol bioprodukty, tak to by bylo velmi ušlechtilé. Ale to je zase v kompetenci členských států. Já vám nemohu říct si úplně jasně, na které straně se nacházím. Paní Delaj. Pane předsedo, vážený pane designovaný komisaři, jsem tady právě před vámi plítvání potravinami má zásadní význam. A mm, jakožto komisař, který bude za tuto problematiku odpovědný, by mě zajímalo, jak chcete bojovat proti plítvání potravinami a jak chcete spolupracovat s komisařem pro zemědělství. Pokud jde o boj proti plítvání potravinami, chcete připravit celoevropskou akci, která by umožnila distribuovat nespotřebované potraviny eh, chudým nebo organizacím, které pečují o sociálně potřebné s tím, že to jsou potraviny, které jsou ještě použitelné, ale už se nemohou prodávat. Eh, jak budete spolupracovat s komisaři pro životní prostředí, protože víme, že tato problematika je ošetřena různými eh, právními předpisy, ale vzhledem k tomu, že budete odpovídat také za bezpečnost potravin, předpokládáte, že se budete angažovat také v této oblasti. Děkuji. Taip, dėl endokrininių dis disruptorių aš jau minėjau, kad būtina. Pokud jde o endokrinní disruptory, tak e, já už jsem e, říkal, že e, musíme nahradit ta prozatímní kritéria konečnými definitivními kritérii a to, co nejdříve abychom mohli hodnotit případné následky nebo škody endokrinních disruptorů na lidském zdraví. Pokud jde o odpad z potravin, já se dívám na tu lahvičku vody, kterou mám na stole, a na ní je napsané datum. Spotřebujte do. Tato voda musí být spotřebována do 16. října. Můžeme ji pít ještě i 17. Já si myslím, že ano. Já si myslím, že musíme také naslouchat svému selskému rozumu. E, nezahodíme takovou tu flašku, e, takovou tu lahvičku jen tak. Musíme zkrátka zapojit selský rozum a to v souvislosti s celou řadou e, produktů. Musíme se chovat rozumně. Potravinové banky jsou podle mě dobrý nápad. Musíme zapojit i nevládní sektor, e, průmysl, samozřejmě členské státy. 100 tisíce tun potravin se e, jen tak vyhodí. To nelze tolerovat. V Evropě je příliš mnoho chudých lidí. Já si myslím, že bychom neměli šetřit úsilím na řešení e, tohoto problému. Musí se to stát všudy přítomným tématem, které budeme každodenně řešit. Glenis Wilmot, děkuji vám a e, vítám vás. Loni v prosinci komise vypracovala zprávu o e, označování země původu u masných produktů. E, nicméně toto označkování bylo příliš drahé. Šlo o zprávy vypracované průmyslem a výzkum spotřebitelů ve Francii ukázal, že označování stojí méně než jeden 1 eurocent. Takže je jasné, že spotřebitelé chtějí a žádají pravdivé informace o tom, odkud pochází e, jejich maso, zejména po tom skandálu s koňským masem, který vypukl v loňském roce. E, budete se zabývat legislativou o označování zemi původu masa. E, také čekáme na označování o nutričních hodnotách alkoholu. My, nebo spotřebitelé, potřebují znát tyto informace. Chtějí vědět, kolik kalorií má alkohol, který si kupují. E, Bude alkohol spadat pod stejná pravidla jako další potraviny a nápoje? A ještě poslední, abychom zabránili zmatku. Nutriční profily odsouhlasil parlament a rada v roce 2006 a stále ještě čekáme na informace od komise. Děkuji. Pokud jde o nutriční profily, tak to je velice složitá problematika, která se týká různých eh, stravovacích návyků v různých zemích, různých tradic. V některých zemích je slaný chléb, v jiných eh, je například parmezánový sír. Některé země dávají přednost uzené šunce, velice kořeněné a tam je vysoký obsah soli. Takže ten problém je opravdu komplexní. A právě proto si myslím, že si komise dává na čas. Protože má problémy s řešením těchto problémů. Já se budu eh, tímto problémem zabývat. Pokud jde o označování kalorií v alkoholu, eh, já nevím, proč máme pro alkohol a pro výrobce alkoholu nějakou výjimku. výrobci alkoholu eh, vyznačují rok výroby a zkrátka ty údaje, které se jim hodí, ale kalorie se tam nezmiňují. Přitom eh, kalorie v alkoholu jsou poměrně na značné výši, takže o tomto problému je třeba diskutovat. K první otázce. Mohla byste prosím zopakovat první otázku? Ptala jsem se na zemi původu u zpracovaného masa. Já vím, respektive před slyšením jsem eh, hovořil se specialisty a eh, získával jsem od nich údaje. Naši spotřebitele, naše spotřebitele zajímá země původu, takže my se musíme tímto tématem zabývat. Musíme eh, proskoumat, jaké z toho plynou náklady a kdo je bude platit, nicméně budeme hledat odpověď. Díky, paní Gerling. Děkuji vám. Eh, já bych se chtěla vrátit k otázce endokrinních disruptorů a eh, nehodlám se za to nějak omlouvat, protože eh, toto je téma, které je velice vysokou prioritou našeho výboru a my jsme od vás zatím ještě neslyšeli přesně, jak budete postupovat. Zatím jste se, nezavázal, zatím jste se pouze zavázal ke zkoumání kritérií. Takže můžu se vás zeptat zcela konkrétně. Při vývoji kritérií můžete potvrdit, že vyvinete jeden, jeden jediný jediný soubor eh, kritérií pro identifikaci eh, látek s endokrinně disruptivními vlastnostmi a můžete také eh, potvrdit, že jakýkoliv případný legislativní návrh bude obsahovat informace o vystavování nebezpečným látkám identifikovaným jako endokrinní disruptory? Susipažinęs su medžiaga, kuri yra až se lépe obeznámím s materiálem, který hodnotí endokrinní disruptory, eh, tak jsem, respektive když jsem se s ním obeznámil, tak jsem si uvědomil, jaká ta problematika je. Počínaje kosmetickými přípravky přes obalové materiály a pesticidy a eh, další látky, eh, které se využívají ve veterinární medicíně i dalších oblastech. Takže to je opravdu mnohostraná otázka. Nyní probíhá výzkum, eh, který pokrývá širokou eh, škálu těchto eh, látek a kritéria musí být schválena na základě všech možných aspektů. Já se budu obracet na specialisty a experty, budu je žádat o konzultace a jsem odhodlán se tomuto tématu věnovat, jakmile se s ním eh, lépe obeznámím. Bylo by ode mě nezodpovědné, kdybych teď něco odpověděl, aniž bych eh, se ponořil hlouběji do toho problému. V každém případě eh, půjde o velice komplexní charakteristiky těchto látek, protože je jich velice pestrá řada. Kolega Busoj. Pane Androkajtisi, pokud jde o vaše písemné odpovědi na otázky Evropského parlamentu, tak mě potěšilo, že vaší prioritou je e, mimo jiné zlepšení podpory a efektivity a inovativnosti zdravotních, systému zdravotní péče e, a e, zajištění rovné zdravotní péče pro všechny občany a finanční udržitelnost. Veřejná debata o systémech zdravotní péče se týká zejména ceny inovativních léčiv a rozpočtu, ale neměl byste zapomínat zapomenout na to, že e, inovativní léčebné postupy sebou nesou nepřímé zisky, jako jsou e, úspory e, v oblasti zdravotní péče a nárůst produktivity. A nerovný přístup k inovativním terapiím je horkým tématem v mnoha zemích, včetně té mé. Co zajistíte, nebo co uděláte, abyste zajistil, že jsou, budou patřičně zohledněny zisky z této oblasti plynoucí v doporučení Evropského semestru. A e, jaká, e, jakou, inovativ, jakou inovaci budete e, podporovat? inovativní terapie, inovativní léčebné postupy musí být hodnoceny Eh, pomocí metod, eh, které jsou k tomu účelu eh, vypracovány. Inovace samozřejmě sebou nese určité náklady a my se musíme ptát průmyslu, proč proč si ceníte této inovace právě na tolik a tolik. Nicméně inovace musí pokračovat a musíme mít eh, hodnotící eh, orgány, hodnotící výbory pro inovativní technologie a ty existují v členských státech, ale problém je s tím, eh, že není jednotná metodologie v Litvě, v Rumunsku, ve Španělsku. Musíme se shodnout na jednotné metodologii hodnocení inovací, protože nyní jsou mezi státy značné rozdíly. A pokud je řeč o tom finančním aspektu, aspektu, eh, tak eh, samozřejmě eh, Eh, Mechanizmy financování eh, léčiv jsou různé v jednotlivých členských státech. Eh, ze své praktické zkušenosti vím, že lze dosáhnout úspor, jestliže je efektivnější regulace generických léčiv. Tím se dá uspořit desítky milionů euro. A tyto peníze se potom můžou vrátit jaksi zpátky do prostředků, které jsou k dispozici a dají se investovat do inovace. E, a tím by se i průmysl zavázal k inovaci a redukcím nákladů. E, takovéto e, dialogy jsou samozřejmě možné. Týká se to subsidiarity členských států ovšem a Evropská unie do toho nemůže tak úplně zasahovat. Nicméně je to téma, kterým je potřeba se zabývat. Děkuji, pan Paulucci. Pane předsedo, děkuji. Já jsem zde. Eh, říkal jste správně, že eh, odpadní potraviny jsou eh, velká ostuda. 180 kilo na osobu se, se v EU vyplývá a do roku 2020 to vzroste o 14 Obezita je metlou populace, trpí půl miliardy obyvatel, půl milionu obyvatel a jiní umírají hladem. Máme omezené zdroje, zejména půdy a vody a přesto produkujeme tolik odpadu. Takže eh, je hezké, že máme eh, iniciativy, eh, nicméně si myslím, že musíme dělat více. Já mám několik konkrétních otázek. Zveřejnění sdělení komise o vytvoření e, evropského systému udržitelných potravin. To bylo ovšem zablokováno. E, je to ale velice užitečný nástroj. E, budete se snažit o to, aby to bylo spuštěno co nejdříve, tento projekt, a můžete se zavázat, že předložíte legislativní návrh, který by nám umožnil dosáhnout společného pohledu? Ano, e, není pochyb o tom, že e, když hovoříme o e, potravinovém odpadu a o tom, že ta fakta jsou v skutku ostudná, tak Eh, jde vlastně o nezodpovědné využívání našich zdrojů a my proti němu musíme učinit eh, naléhavá opatření. Eh, já se, se podílel na revizi tohoto sdělení od samého začátku a nyní bude potřeba přeskoumat veškerou legislativu, nařízení, sdělení, abychom zjistili, kde jsou priority a já nemůžu nyní e, nic slibovat ohledně legislativních návrhů, protože budeme v komisi pracovat e, jako e, kolegium ale samozřejmě povedeme otevřené diskuze mezi jednotlivými komisaři a mezi výbory a budeme debatovat o všech relevantních aspektech a ujišťuji vás, že budu pracovat intenzivně. Děkuji. Nyní se dostáváme k třetímu kolu otázek, které tentokrát budou pokládat kolegové z výboru Agri a jako první bude pan Herbert Dorfman. Já jsem tady, pane komisaři. Já mám jednu otázku Česku. Eh, od roku 2007. Eh, v roce 2007 eh, předložila komise návrh pro mikropodniky s méně než deseti zaměstnanci, které je mají osvobodit od určitých povinností, zejména v oblasti CPP. Tento návrh nikdy nepřijala rada a v rámci programu REFIT byl potom stažen. A podle mého názoru by bylo smysluplné tyto malé podniky osvobodit od komplikovaných předpisů v oblasti CCB, nebo jim to aspoň zjednodušit. E, jakožto příslušný komisař, předložíte nový návrh, nebo e, jak s tím naložíte? požadavky eh, v oblasti eh, hygienických opatření, ať už jde o eh, malé podniky nebo velké podniky, musí být dodržovány. Eh, malá firma, která má například tři lidi, někdy může například zásobovat potravinami školku a eh, jestli oslavíme hygienické standardy v této firmě, tak budeme mít problém. Děti chytí eh, nějakou nákazu, infekci. Řekněme, že například žena, která pracuje v kuchyni, má infikovaný prst a tím nakazí všechny potraviny stafilokokem. Takže e, tady nemůže být řeči o, odstraňov- o snižování požadavků. Jiné standardy, jiné požadavky by se daly přeskoumat. E, je velice mnoho e, legislativních předpisů, které se překrývají. V tomto kontextu bychom mohli hledat racionální řešení. Ale pokud jde o hygienu a hygienické standardy, tak by bylo velice nezodpovědné je jakkoliv zmírňovat. V zemi, kterou znám nejlíp, byl případ, kdy děti zemřely právě na takovou infekci, kterou jsem zmínil. Takže to je velice ožehavé téma. Děkuji. Paní Jufrida. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám vás, pane dezignovaný komisaři. Já jsem tady. Vy jste zdůrazňoval, že zdraví je společenským přínosem a že potřebujeme aktivnější prevenci. Jak víte, tak existuje úzká spojitost mezi životními podmínkami zvířat a zdravím lidí. Zhruba 75 nakažlivých chorob je společná pro lidi a zvířata. Takže nemůže být pochyb o tom, že ochrana Eh, zvířat a potravin je zásadní. Eh, jaká budoucí opatření tedy eh, učiníte pro chov dobytka? Už jste hovořil o odpovědnějším využívání léčiv a antibiotik a jak nastavíte zdravotní opatření a bezpečnostní opatření vůči třetím zemím, tak, aby byla zachována férová eh, konkurence. A eh, jak budete podporovat životní podmínky zvířat, které mají dopad na zdraví lidí? A jak se hodláte vyhnout tomu, aby zvířata trpěla eh, při porážce? Ano, eh, máte pravdu. Eh, zvířata velice často trpí eh, tím, jak jsou přepravována nebo způsobem porážky. V případě porážky existují určité výjimky z náboženských důvodů. My musíme respektovat náboženské tradice. Nicméně e, životní podmínky zvířat jsou e, pro mě velice citlivým tématem. E, pokud jde o třetí země, když jsem se připravoval na toto slyšení, diskutoval jsem o tomto problému se svými kolegy. Byla to velice zajímavá výměna názorů a velice mě zaujalo zjištění, že naše veterinární inspekce může nařizovat předpisy třetím zemím, které dovážejí produkty do Evropské unie. A e, evropští specialisté zajišťují, aby byly naplněny naše standardy a mají právo zablokovat ten import, pokud je to potřeba. A pokud jde o e, nakažlivé choroby, nebo jiné nebezpečné faktory, e, které souvisejí s dovozem potravin. E, musíme mít, je možné import zablokovat v případě, že třetí země porušují naše standardy. V takovém případě jim není dovoleno e, dovážet potraviny do Evropské unie, protože na každé choroby mohou mít velice tragické následky. Epidemie se šíří jako požár v globálním světě. Pokud jde o antibiotikální rezistenci, to je velice široké téma. Eh, já mám bohužel jen dvě minuty, ale jsem připraven o tom diskutovat někdy později. Děkuji. Nyní eh, pa, paní Paulsen. Děkuji vám a eh, vítám vás. Já bych chtěl zopakovat dvě tvrzení, které zmínili mý předřečníci. A jedno z nich je, že e, spotřeba antibiotik je taková, že dvě třetiny antibiotik se využívají ve veterinární medicíně. A většina toho je takový e, deštník, který má zastřešovat e, špatné podmínky chovu. A 70% nakažlivých zvířat jsou sonotické, neboli jsou společné pro většinu většinu savců, včetně e, člověka. E, neustále zas a znovu parlament požaduje e, nějaký návrh na všeobecný zákon v Evropské unii ohledně péče o zvířata. Tento návrh komise akceptovala ve své strategii ochrany zvířat Moje otázka je tedy jasná. E, zajistíte, aby tento legislativní návrh e, se k nám dostal v dohledné době? Děkuji, pokud vím, V současné době probíhá studie, která se snaží eh, zjistit, zda je potřeba toto ošetřit nějakým novým právním předpisem. Osobně si myslím, že eh, poda zvířat, dobré životní podmínky zvířat eh, představují velmi citlivou otázku a je potřeba ji právně ošetřit. A brzy dostaneme Výsledky této studie budeme o ní diskutovat v kolegiu komisařů a návrh na novou právní úpravu by vždycky odrážel rozhodnutí celého kolegia. Osobně e, je moje stanovisko jasné. Musíme nalézt řešení a e, urychlit řešení tohoto problému. Děkuji. Děkuji, pan Zulo. Eh, vážený pane komisaři, eh, rád bych navázal na to, co jste řekl na počátku svého vystoupení. Zdůraznil jste, že vaším zájmem je lidské zdraví a že se chcete zaměřit na kroky, které zlepší kvalitu života a zajistí zdravější život lidem v Evropě. Také jste hovořil o podpoře trvale udržitelného životního stylu. Chci se zeptat právě na fast foody, které eh, toto, toto rychlé občerstvení má negativní dopad na lidské zdraví a lidé se pak musí léčit z různých civilizačních chorob. Bylo by důležité, kdyby se podporoval zdravý životní styl. Dokonce některé státy jdou dále, eh, přijímají takové právní úpravy, které odrazují občany eh, od konzumace nezdravých jídel jste připraven podporovat takovýto přístup? Říkáte také, že jsou nástroje, které lze přijmout v tomto směru. Jaké nástroje to jsou? prevence neinfekčních onemocnění sehrává důležitou úlohu. Právě tady eh, jsou důležité stravovací návyky a životní styl. Eh, edukace a osvěta mají zásadní význam. Zdravotní životní styl musí začínat od mateřské školky. Ehm, nemůžeme měnit chování lidí později. Eh, řízení rizikových faktorů má velký význam také. Boj proti zneužívání alkoholu, tabáku, nadměrného užívání cukru. A zde právě programy, které pomáhají Eh, kontrolovat. Tyto rizikové faktory spadají do kompetence členských států. Jakožto Evropská komise můžeme členské státy podněcovat k tomu, aby vycházeli z evropských programů, a připravovali projekty, dokonce na jejich financování lze využít evropských peněz. Pouze 3 fondů se nyní zaměřuje na prevenci a to nestačí. Musíme členské státy podporovat a povzbuzovat k tomu, aby dostali přístup k financím ze strukturálních fondů a zaměřovali se na financování programu prevence. O tom můžeme hovořit v rámci evropského semestru. Máme komplex programů, které by měly podnítit členské státy k intenzivním opatřením v boji proti neinfekčním onemocněním. Děkuji. Děkuji. Děkuji nyní pan Moji. Pani Moji. Evropští občané a spotřebitelé dosud eh, nevědí, zda to, co jedí, neškodí jejich zdraví. Zvláště v Itálii se setkáváme eh, s tím, že eh, krmivo z třetích zemí je podáváno našim zvířatům a to se pak dostane na talíře našich spotřebitelů. Jak chcete zajistit vyšší transparentnost v této oblasti? Musíme zkoumat účinky ehm, těchto potravin, účinky krmiv a geneticky modifikovaných organismů, které se dostanou do krmiv. Nemáme zatím žádné vědecké důkazy o tom, jaké poškození mohou způsobit Máme hladinu 0,01%, kterou Evropská unie schvaluje, ale Nemyslíte si, že je tady určitá té legislativní vákuum v kontrole GMO eh, v krmivech, protože nemáme dostatečné důkazy o tom, že je to neškodné? Děkuji. Děkuji. Všichni se shodneme na tom, že nejpodstatnější tady jsou nezvratné vědecké důkazy. A musíme pak věřit nezávislosti těchto vědeckých důkazů, pokud jsou k dispozici prostředky od průmyslových podniků. Samozřejmě to vše se může zneužít například v případě směrnice o tabáku tabákových výrobcích jsme také četli publikace o tom, že tabák zase až tolik neškodí. Ehm, pak se snažíme zjistit, na jak jakých vědeckých podkladech se to zakládá. Zjistili jsme, že samozřejmě tam vědecký základ není vůbec, že je to čistá propaganda. Musíme vždycky hledat ty zdroje, které obsahují vědecké důkazy, které jsou dostatečně spolehlivé. Máme kodex alimentarius, kde eh, kodifikujeme požadavky pro potraviny eh, a to samozřejmě lze podpořit dalšími vědeckými důkazy, ale zcela jistě to jsou postupy, které jsou již plně uznávané a musí být uplatňovány v praxi. Pokud například jsou potraviny nízké kvality, musíme se ptát, jaké mechanismy existují v členských státech k předcházení tomuto problému a co můžeme nabídnout na úrovni Evropy. Samozřejmě je to nesmírně aktuální téma, musíme k tomu přijmout opatření a nabídnout přidanou přidanou hodnotu na úrovni celé Evropské unie, a to v dialogu s členskými státy. Děkuji. Děkuji. A nyní se dostáváme k poslední skupině. Ehm, to jsou opět členové výboru Envy. První, pan Tanasisku. Děkuji vám. Tuberkuloza, která se šíří vzduchem, zabíjí 1,3 milionu lidí po celém světě ročně. A členské státy zasaženy šířením tuberkulózy právě především ve formě, která je rezistentní na léky. Proto hlavní eh, cestou, co by měli členské státy sledovat, eh, je tedy podchytit tento problém, ale často se šíří mezi hranicemi a eh, přes hranice a nedaří se zastavit. Eh, zvláště pokud jsou staženy největší možnosti financování. A víme, že se šíří kmeny tuberkulózy, které jsou rezistentní a tam léčba stojí až 400 krát víc než standardní léčba tuberkulózy, která má velmi malou úspěšnost, jenom jedna eh, ku třem. A proto se chci zeptat eh, pana Andrukajtise, zda jakožto komisař uzná tuberkulózu jako závažné přeshraniční zdravotní riziko a zda přijme opatření, aby se tato epidemie zastavila v Evropské unii. Samozřejmě, abychom uznali eh, infekční chorobu jako epidemii nebo pandemii, musíme vycházet z určitých kritérií. Nejsem epidemiolog a proto musím vycházet z pravidel, která stanovili kolegové. Ale případy um, rezistentních forem tuberkulózy skutečně existují a faktem je, že se to šíří v řadě zemí. Uh, Na jednu stranu můžeme vlády jednotlivých států podpořit v tom, aby se snažili pomoci nejohroženějším skupinám obyvatel, protože právě ti potřebují pomoc jako první, tedy lidé závislí na alkoholu a na drogách, e, lidé z nejzranitelnějších sociálních skupin, slab, sociálně slabí podobně. Právě ti nedostávají systemickou léčbu, velmi často ukončí léčbu předčasně, eh, nevyzvednou si léky, nedoužívají léky. A my právě musíme poskytnout těmto lidem také sociálně etickou podporu, samozřejmě i potraviny a péči, kromě samotné léčby, jinak ten problém nevyřešíme. Eh, tomuto problém se věnujeme už mnoho let. A řešení musíme dát do rukou členským státu a klademe si otázku, co je potřeba nabídnout. Nejen lékařskou péči, ale také péči v dalších oborech, protože je nutné zajistit, aby ta léčba trvala nějakou dobu. Pokud pacient léčbu nedokončí, předčasně ji přeruší, vznikají právě tyto rezistentní formy a ty se pak dále v populaci šíří. Samozřejmě je to velmi závažný problém a také Světová zdravotnická organizace si toto stanovila jako prioritu. Pokud potvrdíte moji nominaci i s ohledem na mé polvolání lékaře, zcela jistě se tomuto problému budu věnovat. Vnímáme to jako pandemii, to ještě nevím, to se uvidí. Děkuji. Nyní slovo má pan Giske. Děkuji, pane předsebo. Vážený pane dezignovaný komisaři Andrio Kajtisi, eh, vítejte. Eh, evropský zdravotní systém eh, stojí před velkými výzvami v současnosti. Je zapotřebí využívat nových informačních a komunikačních technologií, abychom zlepšili efektivitu zdravotnictví a zejména zdravotní péče na venkově Využívání moderních komunikačních technologií ve zdravotnictví stále ještě eh, pokulhává za ostatními oblastmi v dnešním digitálním věku. Eh, jak vnímáte v tomto kontextu další vývoj elektronických zdravotních služeb, jako je e-health, a jaké konkrétní kroky podniknete, abyste zajistil interoperabilitu zdravotnických služeb? Děkuji. Džiaugiuosi, kad komisijos iš vieno iš dešimt prioritetų yra. Jsem velmi rád, že k deseti prvním prioritám komise patří také digitální Evropa. Právě e-health a mobilní zdravotnictví v této oblasti vnímám jako velmi důležité. Samozřejmě práce pro průmysl, pro vědce nám umožní diskutovat o těchto možnostech, tedy získat mobilní aplikace, například EKG, které je eh, takto odebráno a rovnou se dostane ke kardiologům, aby diagnostikovali problém, který pacient má. Eh, samozřejmě tyto systémy mohou být panevropské v našich zemích se objevuje ehm, kampaň za to, tomu, Může to dá také z nich pracovním místům. Právě digitální medicína může lidem velmi prospět. V kontextu evropského semestru ehm, musíme také zvažovat, jak členské státy provádějí zdravotnické plány ve svých zemích. Máme různé iniciativy, e-předpis, další e, další elektronické služby a můžeme sledovat, jak spolu fungují. Problémem je, že členské státy mezi sebou dostatečně nekomunikují. A máme také problém různých programů, které společně dostatečně nefungují. Proto můžeme takto vyřešit eh, ta úzká hrdla. Můžeme zajistit, aby tato komunikace eh, byla mnohem hladší. Máme interoperabilní systémy, kde mohou různé nemocnice například spolupracovat. To pro mě bude velký úkol. Jako čto kardio, kardiochirurg jsem s těmito technickými prostředky hodně pracoval a vím, že je to prospěšné. Děkuji. Děkuji. Paní Kaltenbach. Vážený pane dezignovaný komisaři, nepřenosné chronické choroby a zejména e, diabetes, e, srdeční problémy, rakovina a psychické potíže e, jsou neustále na vzestupu. 80, jsou zodpovědné za 86 úmrtí a tvoří asi 80 zdravotní zátěže Evropské unie. Jaké zlepšení si představujete zejména v odstraňování nerovnosti v přístupu k zdravotní péči eh, jakým způsobem se budete politicky angažovat na eh, evropské úrovni. V nových politických linií eh, nové komise je zdravotnictví velice upozaděno, hraje podřadnou roli. A jak chcete přispět k tomu, aby eh, ty výzvy, které představuje boj proti chronickými chorobami, se objevily vysoko na pořadí priorit nové komise, nebo alespoň ty nejnutnější priority. Eh, jak zajistíte, aby doporučení členským státům v rámci evropského semestru eh, byly uznávány? aby ospravedlňovali investice a ne, aby eh, prokazovali právě pravý opak. A eh, zároveň eh, budete angažovaným partnerem v... A řečnice je useknutá. Děkuji Šklausima. Děkuji za vaši otázku. Pokud bychom si mohli vyměňovat názory Připomenu vám, že používám tři hlavní slova prevence, podpora, propagace a ochrana. Pokud slyším veřejné činitele, Eh, tak často si všímám, že mají pocit, že jde o synonyma. Ale tato slova eh, mají eh, celou řadu odlišných niancí, týkají se různých nástrojů a politik. Já si nejsem vědom, že by nějaká vláda měla ministra zemědělství, spravedlnosti a sociálních věcí nijak ne, zasahovali do práce zdravotnictví. Oni se zaměřují na snižování sociální diskriminace, sociálních rozdílů a podobně. A snaží se eh, také kontrolovat zdravotní rizika. Snaží se také navyšovat eh, prostředky zdravotní. A právě zdravotní prostředky představují zdroje v této oblasti, představují mm, výbornou investici do budoucna. Právě proto, když se podívám na deset závazků, ať už jde o digitální politiku, politiku v oblasti práce, spravedlivého trhu, a jinde, tak ve všech těchto politikách můžeme vidět prvky, které se dotýkají problematiky zdraví. A mohu vás ujistit, že své kolegy komisaře budu eh, samozřejmě přesvědčovat, aby přijali balíček nástrojů v tomto směru bylo by dobré, kdybychom dosáhli dohody na tom, že tyto nástroje musí být aplikovány rovnoprávným způsobem ve všech členských státech. Snížili bychom náklady na zdravotnictví, protože lidé by byli méně nemocní. Rozhodně eh, úsilí v tomto směru není nikdy málo. Uvědomme si, že řada lidí umírá příliš brzy. Musíme v tomto směru spolupracovat. Děkuji, děkuji paní Gardýny. Děkuji vám, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, můžete nám nabídnout definici informovaného spotřebitele a jaká nutriční kritéria, jaké eh, indice jsou důležité pro zdravotnictví. Ehm, důležité je, že určitá informace musí být obsažena na označení výrobku a tato vědecká kritéria jsou velmi důležitá. Ehm, to je velice důležité také pro zdravotní indikace, tak to říká Evropská agentura pro bezpečnost potravin která se také zaměřuje na důkladné hodnocení, která eh, se zaměřují také na léčivé přípravky, kde hovoříme o velkých částkách. Taková hodnocení Eh, jdou na částku 50 tisíc eur více. Ehm, jakým způsobem mohou menší podmínky zvládnout splnění těchto požadavků? Jinak se budeme domnívat, že právě malé podniky ehm, utrpí novou evropskou legislativou a to se bude týkat také tradičních výrobců. Já si dovolím nyní použít trochu lékařských termínů. Informovaný spotřebitel. Quantum satis, to je dobrý eh, lékařský termín v tomto smyslu. Zní to dobře. musíme mít tolik informací, eh, kolik je potřeba. Vždy je nutné hledat rovnováhu. Informací nesmí být příliš mnoho ani příliš málo. Když je na značení výrobku příliš mnoho informací v 28 jazycích a všechno je napsáno miniaturním písmem, nikdo to nebude moci přečíst. Brýle vám nestačí. Vezmete si tedy lupu a pokoušíte se dešifrovat, co je eh, na takovémto označení napsáno tím drobounkým písmem. A tady přicházíme o zdravý rozum nemůžeme pak už objektivně hodnotit takový výrobek. To tež by se dalo říci o takové lahvičce. Informaci lze poskytnout nejenom na papíře, nýbrž také elektronicky. Na Eh, vynětě můžeme mít internetovou adresu, kde si spotřebitel najde bližší informace. Vím, že řada členských států se snaží šetřit používání papíru a proto přesouvají řadu informací do sféry elektronicky poskytovaných informací. A samozřejmě je potřeba toto mít podloženo právně. Problém, který zmiňujete, je velmi závažný. Musíme hovořit o moderních technologiích a potenciálu, který nabízejí v poskytování informací spotřebiteli. Spotřebitel nemůže být přetížen a ztracen v těchto informacích. Děkuji. Paní Borzen. Hvala, gospodine predsjedniče. Doktor Andrija Kijatis. Děkuji, pane předsedo, a pane doktore Andriu Kajtisi. Existuje řada výzev, které se týkají zdravotnictví a jenom některé z nich, jako je třeba stále rostoucí počet onemocnění, obezita nebo negativní dopady obezity, se řeší. A Jeden z účinků eh, lepší lékařské péče je prodloužení života. Je to demografický posun, který představuje nové výzvy, protože bez těchto lékařských výdobytků by se to nedělo, ale my musíme využít všechno, co nám lékařské výdobytky poskytují, ale zároveň zajistit udržitelnost systému. A tak se zamýšlím nad tím, jestli chcete toto téma řešit. Je to demografický posun a je třeba zajistit udržitelnost systému. Já se domnívám, že bychom to neměli ponechat pouze na členských státech. Měli bychom to řešit na evropské úrovni, podle mého názoru. Já s vámi souhlasím. Musíme vytvořit prvotní předpoklady, abychom vytvořili přidanou hodnotu. Nejde jenom o subsidiaritu. Nesmíme samozřejmě porušit smlouvy, které nám zakotvují jasné požadavky a podmínky, ale můžeme použít řadu nástrojů, koordinačních mechanismů, sdílení nejlepších postupů a můžeme se pokusit vypořádat s překážkami, které zde existují a vytvořit lepší způsob vytváření, dotváření a vyhodnocování systému. Taková je cesta do budoucna. A je jasné, že si mohou na poli zdravotnictví členské státy volit svá vlastní preferovaná řešení. My máme ve smlouvě o posílené spolupráce právě toto téma. Patří to do kompetence členských států, ale členské státy mohou v různých oblastech, v různých regionech svoji spolupráci ještě více posílit na poli zdravotnictví. Nemůžeme řešit problémy vzácných onemocnění například samostatně v rámci jednočlenského státu. Musíme spolupracovat, nemůžeme nabídnout rychlou záchranou pomoc v příhraničních oblastech bez této spolupráce. A já vyzývám Evropský parlament k tomu, aby pomáhal v této věci Unii. Budeme o tom hovořit dále a já si myslím, že je to samozřejmě na členských státech, ale že bychom měli hovořit o posílené spolupráci v této oblasti a opravdu pokud jde třeba o chronická onemocnění, pokud jde o obezitu, musíme vyhodnocovat v rámci evropského semestru, musíme hledat řešení třeba týkající se starších občanů. Děkuji. Děkuji. Pan Kováček, prosím. Přístup eh, k dobré kvalitě zdravotní péče je jedním z hlavních principů evropského systému, ale není to v Evropě úplně realita. Snižování nerovností na poli zdravotnictví je jednou z základních výzev. Budete podnikat nějaké konkrétní kroky na úrovni Evropské unie, aby se zlepšila přístup a aby se od uh, zásahu přešlo k prevenci, zvláště pokud jde o chronická onemocnění, pokud jde o děti starší a mm, ty, ty kteří se vypořádávají ze sociální exkluzí. Angažujete i další organizace. A ještě další věc, vy jste říkal, že jednou z vašich priorit je pre- prevence a také zapojení společnosti. Chcete uh, spustit novou studii o radiacích a e, vyzařování e, z mobilních technologií. E, Když hovořím o zadání této studie o dopadu záření na lidské zdraví, tak pokud by příslušný výbor v parlamentu s tímto přišel, tak budeme muset reagovat. Musím upozornit na stávající situaci Potřebuji se pořídit další konkrétní údaje, musím si to podrobně vyhodnotit. Dnes hovoříme o léčbě chorob, zvláště zácných onemocnění. Onemocnění dětí. A v této souvislosti musíme vyhodnotit směrnice o přezraniční zdravotní péči. Máme ten problém, že někdy dochází k případům, že dané onemocnění má pouze třeba pár lidí, takže když existují nějaké referenční údaje eh, nebo referenční centra v jedné zemi, tak by mohly být děti trpící daným onemocněním posílány tam. Tohle je třeba řešit naléhavě a aktivně. Děkuji. A poslední otázka, Merit McGuinness, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane designovaný komisaři. Vy zdědíte spoustu spisů a jeden z nich je právě přeskum legislativy o e, lékařských zařízeních. A Hovořilo se o veřejném zdraví, o inovacích, o ochraně pacientů a spotřebitelů. Jak vidíte tu vyváženost mezi těmito oblastmi? Jaké jsou vaše priority? Co myslíte, že jsou slabiny stávajícího systému, zvláště pokud jde o eh, to vyhodnocování a jak důležité jsou podle vašeho názoru vůbec zdravotnické prostředky. Můžeme, prosím, si všichni dnes představit ambulantní či nemocniční centra, jakékoliv e, zařízení zdravotnické bez zdravotnických prostředků? Tady ty jsou nejdůležitější. A když hovoříme o modernizaci naší lékařské péče, o tom, jak zlepšit efektivitu, mobilitu, tak musíme hovořit o zdravotnických prostředcích. Například lékař posílá informace do zařízení, kde pacient je třeba v Alpách a může, nebo může někdo posílat informace do Litvy o jiném pacientovi. To všechno souvisí s inovacemi inteligentní inovace ve zdravotnictví. A proto říkám, že zdravotnictví je jeden z nejzajímavějších sektorů, který vytváří spoustu i prostředků HDP. To se ukázalo v řadě studií komise i v řadě externích studií. A já jsem měl možnost se příslušných diskuzí účastnit, když Litva předsedala Evropské unii, tak se to řešilo. Byli tam zpravodajové z vašeho výboru, kteří velmi přispěli do naší debaty. Dagmar Berend a Petr Líze předložili svá stanoviska. Měl jsem radost, že můžeme spolupracovat a identifikovali jsme slabiny. Podniklo se toho hodně, ale samozřejmě k tomu je třeba říci, že je to téma, které bude na mém stole patřit mezi ta velmi důležitá. Děkuji. Děkuji váženým kolegům za položení dotazů. Děkuji i za odpovědi na otázky a v tuto chvíli předložím znovu slovo panu Dezignovanému komisaři má pět minut na to, aby pronesl svoji závěrečnou řeč. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dovolte mi vyslovit vděčnost za možnost zde s vámi dnes zasedat ve sněmovně Evropy. Jsem velmi rád, že jsme prodiskutovali témata, která jsou tak důležitá pro Evropany. Hovořili jsme o zdraví, zdravém životním stylu. To je velmi důležité. Velmi důležitá součást toho všeho je bezpečnost potraven a Evropa musí zastávat čelní místo na celém světě v této věci. Zdraví, bezpečnost potravin a zdraví zvířat, to jsou ty největší výzvy, které určují další sled věcí. Jako historik mohu říci, že Evropská unie je nejlepším receptem světa, jak chránit lidstvo před pálkami, nenávistě a dalšími hroznými chorobami. Jako lékař mohu říci, že standardy zdravotnictví a bezpečnosti potravin jsou nejlepším příkladem toho, jak chránit zdraví každého jednotlivce. A jako politik mohu říci, že všechny barvy, modrá, červená, žlutá, zelená a další, se hodí a ladí se zdravotnictvím a zdravím. Další vážení členové parlamentu. Opravdu v tuto chvíli prožívám velmi uh, emoční moment. Od dětství jsem snil o tom, že se dostanu do této situace, do které jsem dnes, když jsem běhal po seberské tundře. Samozřejmě je to vtip. Uh, ale pravda je, že jsem snil o lepším, eh, optimističtějším životě. A snažil jsem se o něj celý život. Vážení přátelé, pokud s tím budete souhlasit, odkáže svoje práce jako komisař lidem, jejich zdravému a spravedlivému životu. Mohu slíbit jednu věc, budu pracovat plně a svědomitě a s vámi společně. Myslím si, že dohromady to zvládneme. Řeknu ještě jednu důležitou věc. Tohle je naše Bible, naše smlouva. A zde je článek číslo 16, odstavec 9, kde se uvádí, že předsednictví rady budou zastávat zástupci členských států na základě spravedlivé rotace. A já jsem navrhoval v rámci Evropské úmluvy právě toto a dostalo se to sem. Spravedlivá rotace. To znamená rovné podmínky, rovné kroky v zájmu zdravější Evropy. Děkuji. Grazie commissario per eh, aver eh, risposto alle nostre. Děkuji, pane komisaři, děkuji za vaše odpovědi na naše dotazy. Také děkuji, že jste dodržel, dodrželi čas Někdy je to napjaté, protože u některých témat potřebujeme více času, abychom důkladně zodpověděli otázku. Pravidla jsou však taková, jaká jsou. Všichni jsme je přijali, musíme je dodržovat a při dnešním slyšení se to podařilo. Vy jste říkal, sám a já eh, souhlasím, že bude probíhat zasedání koordinátorů, kde se od 15 eh, do 16.30 bude vyhodnocovat slyšení, potom budeme hovořit s koordinátory a budeme provádět vyhodnocení toho, jak jste se dnes na dnešním slyšení vedl. Já všem děkuji a Omlouvám se, že jsem se eh, občas snažil až příliš eh, důsledně dodržovat čas. Eh, děkuji vám a nashledanou.